Eh, Vážení kolegové, dámy a pánové, je 6 minut po deváté. Rádi bychom měli dost času na naše slyšení a na všechny diskuze, takže dovolte, abychom okamžitě začali, pokud dovolíte. Zahájíme naše zasedání výboru. Ve středu dopoledne, budeme mít také zasedání ve středu odpoledne a ve čtvrtek dopoledne. A já bych tedy rád začal první zasedání našeho výboru za času nové komise, která je připravena na svou činnost. Druhá věc. Bylo přijato rozhodnutí Evropské rady o klimatickém a energetickém balíčku do roku 2030. To je velmi důležité rozhodnutí, velmi důležitá situace. A návrh programu máte ve svých složkách. Pokud nemáte k pořadu jednání žádné připomínky, bude beze změn schválen. Žádné poznámky nevidím, je to jasné, protože poslední body budou další připomínky jako vždy. Sdělení předsedy, dovolte. COP20, příspěvek ITRE, to je velmi důležité, kolegové. Podle rozhodnutí koordinátorů navrhovatelský tým ITRE, kteří jsou členy COP20, stínový zpravodaj, no, stínový zpravodajové a zpravodaj připravili kompromisní text. Tento kompromisní text je teď rozdáván. Máte ho také ve svých složkách. V souladu s postupy v posledních letech eh, příspěvek ITRE bude poslán předsedovi výboru ENVY a ENVY bude hlasovat dnes odpoledne. A také výbor ITRE bude hlasovat dnes odpoledne a rádi bychom jim poslali své připomínky. A samozřejmě chceme, aby to vzali v úvahu. Pokud nejsou žádné námitky, Myslím, že mohu tento příspěvek poslat výboru Envy. Ne, žádné námitky nevidím. Takže můžeme své stanovisko poslat výboru Envy. A dovolte, abych zahájil bod číslo 3, veřejné slyšení na téma strategie energetické bezpečnosti EU v podmínkách vnitřního trhu s energií. Zatím ještě nevíme, jaký bude ten budoucí trh s energií, protože zatím jsme ho ještě nedobudovali. A členské státy, předsednictví, nebo předsedové, prezidenti a premiéři slíbili už před třemi lety, že to dokončí. V únoru 2011 slíbili, že to bude dokončeno do konce roku 2014. Takže máme před sebou ještě další dva měsíce. Ale teď přistoupíme k velmi seriózním tématům. Náš vnitřní trh s energií je téměř završen. Co potřebujeme, to je zjevné infrastrukturu, ta zatím ještě není dokončena, přeshraniční propojení, všechna rozhodnutí o obchodu s energií a přenosu energie v rámci Evropské unie. Potřebujeme také schéma pro obnovitelné zdroje energie. To vše musí být srovnatelné, pokud chceme obchodovat s energií v Evropské unii. Nebo bychom měli postupně skončit s regulací cen v našich členských státech, protože jak jinak můžeme mít otevřený volný obchod na našem trhu. Není to snadné, to velmi dobře víme, naše členské státy nestojí před jednoduchým rozhodnutím. Ale dovolte, abych řekl, že máme svůj energetický trouhelník, to velmi dobře známe. Bezpečnost, konkurenceschopní ne, ceny a ochrana. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale já bych řekl, že nejdůležitější je pořád ještě bezpečnost, protože bez energie nemůžeme dělat nic. Ale Rád bych zdůraznil ještě ty další dvě složky, které jsou velmi důležité. Ale tentokrát budeme diskutovat o strategii Evropské unie pro energetickou bezpečnost. A máme zprávu pana Saudargase, máme také stínové zpravodaje. A to je první příspěvek k naší debatě za tohoto volebního období. Energetická bezpečnost byla vždy velkou aktivitou a zodpovědností výboru ITRE, to velmi dobře víme. Je to naše první zpráva ve výboru ITRE v novém funkčním období. Velmi důležitá pro Evropu, pro všechny Evropany. Krize na Ukrajině. Ve světle této krize je velmi snadné pochopit, jak je to důležité. A to měl na mysli Jacques Delors a já, když jsme navrhli před čtyřmi lety Evropské energetické společenství zde v tomto parlamentu. To tehdy podpořili zpravodajové a také prohlášení ze strany tohoto parlamentu. Zpravodajkou byla Lena Kolarská-Bobinská, posledně to byla také paní Cavela a další. A dovolte, abych na závěr řekl, že nyní máme kontinuitu, pokračování Evropského energetického společenství. Je to energetická unie. Je to stejná myšlenka. Trošku jiný slogan, lepší slogan. Energetická unie, to je velmi silný slogan, to všichni velmi dobře chápeme. Energetické společenství to nebylo tak silné jako energetická unie. A máme také v Evropské komisi místo předsedu, který se věnuje specificky energetické unii. To je tedy náš přístup k této otázce, protože pro energetickou unii bude nejdůležitější záležitostí právě energetická bezpečnost. Před naším zasedáním jsme opravdu velmi rádi, že můžeme vyslechnout profesionály z celé Evropy, já děkuji za to, že jste přišli, vítejte, vítám také všechny ostatní účastníky tohoto veřejného slyšení, které můžete sledovat také na webu Evropského parlamentu. Internet je vám otevřen. Živý přenos je tedy volně dostupný na internetu. A já bych se zeptal ještě našeho zpravodaje. Chcete říci pár slov na začátek? Je to na vás. Můžete hovořit teď nebo na závěr. Můžete pronést i úvod, pokud chcete. Je to plně na vás. Děkuji, pane předsedo. Vy už jste představil to téma tak jasně, že bych rád jen přivítal tyto řečníky a těším se na tuto diskuzi, kterou později budeme analyzovat. Vy už jste se zmínil o klíčových tématech, klíčových otázkách, které bychom měli pokrýt. Já bych k tomu jen dodal velmi stručnou poznámku. Co by se měla stát energetická bezpečnost? Co by se neměla? Neměla by se stát strategii pouze na jednu zimu. Mělo by se to stát skutečným viditelným pilířem energetické unie, o které jste se, pane předsedo, už zmínil. Děkuji a těším se na cenou diskusi. Děkuji. Takže vy potom dostanete slovo na závěr naší diskuse, abyste ji schrnul a abyste se po celé diskusi vyjádřil. Takže pokud dovolíte, jeden po druhém. Rád bych vás také informoval, že máme 3 hodiny a 15 minut před sebou. Měli bychom skončit ve 12 hodin 30 minut bez jakékoliv přestávky. To je pro mě velmi těžké, ale já to pravděpodobně vydržím. Takže 3 hodiny 15 minut. A prosím všechny řečníky, drazí přátelé z celé Evropy, abyste hovořili na začátku vždy jen 10 minut, ne déle, prosím, a potom budeme mít 20 minut na vaše otázky Vážení kolegové, jedna otázka, vždy dvě minuty. Pokud vás bude příliš mnoho na seznamu, tak to bude minuta a půl, ale na úvod tedy navrhujeme dvě minuty na otázku a potom vaše odpověď ze strany hlavních řečníků. Záleží na tom, kolik otázek dostanete, kolik otázek budete zodpovídat, možná budete mít k dispozici více času. To je na začátek vše a dovolte, abych řekl, že prvním řečníkem bude pan Romas Švedas z Institutu mezinárodních vztahů a politických věd z, z univerzity ve Vilniusu v Litvě a tématem prezentace je budování evropské energetické bezpečnosti, Podaučení a nové výzvy. Je to velmi zajímavé téma, prosím, máte slovo. Jemen. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, je pro mě čest mít příležitost zde hovořit k vám jako posluchačům. A je to pro mě mimořádná čest, zejména protože eh, jsem byl zapojen do hospodářské a energetické diplomacie a to už 20 let. Teď pracuji jako nezávislý Eh, pracovník na univerzitě už tři roky, takže vám mohu poskytnout eh, informace, které znám. Víš, že máme omezený čas k dispozici a proto bych vás chtěl upozornit na takové tři hlavní věci. Tři hlavní poselství. Mezinárodní energetická agentura definuje energetickou bezpečnost jako mm, nepřerušenou disponibilitu energetických zdrojů za rozumnou cenu, dostupnou cenu. Eh, celková diversifikace zajistí dodávky energie, ale dodávky energie i v případě, že jsou z jednoho externího zdroje, by neměly představovat problém, pokud dodavatel energetiky, energie a pokud spotřebitele a jejich vztahy jsou transparentní a vycházejí z trhu a z partnerství. Problémy se objeví, jestliže držitel energie a energetického zdroje, zejména pokud se jedná o nedemokratický subjekt, zneužívá své dominantní postavení pro politické účely. Kromě toho, v případě, že se objeví problémy a boje pro nějaké politické nebo geopolitické cíle, tak eh, klasická ekonomická logika už nefunguje. Ruská energetická politika ukazuje, že politické cíle převažují nad ekonomickými cíly, což je realita, kterou můžeme vidět na, celou řadu, na celé řadě skutečností, jako například přerušení dodávek energie nebo netransparentní cenová politika, eh, různé režimy prostředníků pro dodávky plynu a tak dále. A velká energetická závislost zvyšuje vliv Moskvy, a to jak politický, tak ekonomický, na celou řadu důležitých zemí, které dovážejí tyto zdroje energie. Jaký je tedy účel tohoto vlivu? Chtějí se zachovat svůj dominanci v bloku postsovětských zemí a chtějí se stát celosvětovou mocností. Jak v tom můžeme obstát? Můžeme obstát, když budeme mít zdravý, solidní demokratický systém a transparentní principy tržní ekonomiky. V důsledku toho eh, se Kremlin snaží potlačit demokracii a liberalismus. Ruská federace, která je nedemokratickým politickým systémem, zneužívá svou eh, převažující energetickou dominanci v zemích postsovětského Eh, bloku, kde dochází k demokratické tranzici a využívá to ke svým politickým účelům. První věc, kterou bych vám chtěl sdělit, je, že Ruská federace se snaží narušit a zvrátit probíhající demokratické procesy, anebo je přesměrovat nebo nasměrovat do šedé zóny, kde mm, mají převahu eh, dominantní politika založená na moci a neschopný pluralismus. A tímto se dostávám k známým politickým vědcům Samuelovi Huntingtonovi a Tomasi Karotrasovi. Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych vás upozornil na mapu uplatňování ruské moci. Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko a pobaltské státy, všechny tyto země mají jednoho společného jmenovatele. Jsou to sousední státy Ruské federace. Na další mapě uvidíte, jak se uplatňuje eh, hospodářská, politická a vojenská moc eh, Ruskem, jak je Rusko uplatňuje. A potom vidíte další mapu, kde eh, vidíte, jak jsou využívány diplomatické moci a potom moc informací dochází také k válce, kterou nazýváme takzvanou hybridní válkou. A energetika energie je součástí hybridní války není využívána pouze jako nástroj pro politické účely, ale je třeba vzít v potaz také škody, které může způsobit jakožto zbraní. Pro, při rozvinutí plynovodu Nord Stream a South Stream se snaží Rusko zajistit příjmy eh, z západních, ze zemí západní Evropy a zvýšit své dominantní postavení ve střední a východní Evropě tím, že obejde eh, dvě eh, jaderné továrny, elektrárny, které mají být postaveny v Bělorusku a Kaliningradu, což je méně než 50 kilometrů od hranic Litvy, představují velké úsilí, velkou snahu, jak dosáhnout toho, aby pobaltské státy zůstaly v tom eh, systému, nad kterým vládne postsovětská republika. A kromě toho dochází k zastavování nových projektů eh, v alternativních zdrojů energie v střední a východní Evropě. A tímto se dostávám ke svému druhému poselství a to je, že prakticky eh, každý nový energetický projekt, který má nějaký strategický význam, čelí informačním útokům, jejichž účelem je zdiskreditovat tyto projekty a kromě toho mají za cíl také hospodářskou a politickou destrukci. Takovéto útoky e, se odvějí ve čtyřech hlavních směrech. směrech. Jde o konflikty s lokální komunitou, potom dochází k eskalaci e, vyhodnocení e, environmentálních dopadů, pak se útočí na bezpečnost projektu a potom se spochybňuje také ekonomie daného projektu, ekonomika, zda to je ekonomické nebo ne. Já vám to vysvětlím na několika příkladech, a to ze země, kterou znám nejlépe. Šlo například o stažení eh, americké společnosti Chevron eh, z projektu eh, těžby a zkoumání břidlicového plynu díky konfliktu s lokální komunitou a nesprávným informacím ústřední vlády. Další příklad je zastavení regionální jaderné elektrárny, protože bylo v úvozovkách úspěšně spolitizováno toto téma v rámci volební kampaně. Eh, potom další eh, projekt eh, LNG terminálu a tak dále a tak dále. A takovéto útoky se objevují, vycházejí z oblasti Sovětské unie a tak dále. Kromě toho chybí transparentnost a není také jasné, jaký je původ finančních zdrojů takovýchto kampaní. Evropská komise a členské státy EU by toto vše měly proto zohlednit a přijmout odpovídající adekvátní eh, preventivní opatření. Dámy a pánové, sdělení komise o eh, strategii Evropské energetické bezpečnosti je dobře načasováno, je úplné a to včetně navrhovaných opatření příslušná opatření pro nastávající zimu jsou mimořádně vítána. Já bych se rád zmínil o jedné z nich, a sice jde o zkoumání dalších eh, zdrojů eh, plynů, včetně LNG. A můžu hrdě říci, že pouze před týdnem, sice 27. října, tak terminál LNG byl přeplaven do litevského přístavu Klaipeda. A jde o roční kapacitu 4 BCM plynu a jméno terminálu bude nezávislost. Jméno tedy tohoto zařízení. Vážení členové eh, Evropského parlamentu, mám zde ještě třetí sdělení, které bych vám chtěla říci, a sice, že hlavní výzvou energetické strategie pro energetickou bezpečnost v Evropě, eh, tak eh, to nespočívá ta výzva mimo Evropu, ale spíše uvnitř Evropy, protože jde o nedostatek politické vůle eh, členských států EE, EU. E Pokud eh, zde nebude vůle eh, členských států dostat, dosáhnout výsledku, tak půjde čistě o papírovou otázku. Bohužel třetí energetický legislativní balíček je fragmentovaný. Projekt South Stream Gazpromu a další projekty jako Nabuka a tak dále, tak eh, v září jeden z členských států neočekávaně eh, pozastavil dodávky plynu pro Ukrajinu a moje vlastní země ztratila strategické investory v oblasti eh, těžby břidlicového plynu a tak dále. A to vše bylo dáno nedostatečnou politickou vůlí, nedostatečnou evropskou solidaritou, která tím trpí. Vážení členové Evropského parlamentu, cíl dokončit eh, evropský eh, vnitřní energetický trh do roku 2015 nebude dosažen. Bez eh, silného vnitřního energetického trhu nebude Evropa ani silná navenek a proto se obracím na vás, a apeluji na vás, abyste využili své pravomoce, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, proto abyste zajistili, že evropská strategie pro energetickou bezpečnost nezůstane jenom něčím, co je napsáno na papíře. Já si myslím, že Evropská komise by v této věci měla být aktivnější, tak aby prosazovala provádění vlastní evropské legislativy. Pane předsedo, dámy a pánové, ve své prezentaci jsem zdůraznil tři výzvy energetické bezpečnosti. Energie se využívá k potlačení demokracie a liberalismu Eh, odvětví energetiky je pod velkým útokem eh, informační, informací a chybí zde politická vůle. A tyto výzvy zacházejí nad rámec klasického chápání toho, co eh, znamená odvětví energetické bezpečnosti, protože nejde pouze o otázky trhu nebo o technické otázky, ale jde o také o politické a mezinárodní vztahy. A proto, abychom je mohli řešit, musíme uh, jednu překlenující odpověď na to reakci. A to odpovědí je Evropská energetická unie. Dámy a pánové, vypadá to, že jsme se dostali do okamžiku, do bodu, kdy eh, hovoření eh, o energetické unie už nestačí. Nemůžeme eh, si pokládat tuto otázku, ale měli bychom si říci, co a kdy. Thank you for your... Děkuji. Děkuji za váš projev, za návrhy obsažené ve vašem projevu, o energii jako politické zbrani, o pravidlech jednotného trhu, což je také velmi důležité, dokončení přeshraničních propojení, to je také velmi důležité, a evropská strategie pro energetickou bezpečnost by neměla zůstat jen na papíře, ale měla by být skutečně uplatňována co nejrychleji a co nejrozhodněji. Evropská energetická unie je odpovědí. Děkuji ještě jednou a nyní zahájíme diskuzi. Pane Saugardasi, chcete začít? Prosím. Děkuji. Děkuji za tuto komplexní analýzu hrozeb z východu. Ale já bych se zeptal, na konci své prezentace jste řekl, že evropská politická vůle by se měla koncentrovat na Evropskou energetickou unii. Je tato energetická strategie a všechno toto úsilí jediným problémem, abychom porazili Rusko. A další věc, Můžeme se poučit z toho, co jste právě představil z hlediska jedné země, z hlediska východní perspektivy. Můžeme se z toho poučit pro obecnou evropskou strategii energetické bezpečnosti, jaká ponaučení z toho můžeme vyvodit, co můžeme zdůraznit. Děkuji. Naším stínovým zpravodem je pan Peters. Děkuji za tuto analýzu. Bylo to opravdu velmi poučné, osvětlilo to ty výzvy, kterým čelíme a já bych plně podpořil vaše závěry, že třeba vytvořit skutečnou unii. To je velmi důležité. Má otázka. Pohovořte prosím trochu více o tom, jaké jsou prostředky k vytvoření skutečné unie v této oblasti. A konkrétněji, jakou roli z dlouhodobého hlediska při dosažení nezávislosti by podle vás měly sehrát obnovitelné zdroje a energetická účinnost. To je podle mě velmi důležité, právě energetická účinnost, protože právě tam můžeme ušetřit energii a tím pádem zvýšit svou nezávislost. Takže kdybyste o tom trochu dopodrobně pohovořil, děkuji. Pan Javor, náš další stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto zajímavou prezentaci. Já plně souhlasím s tím, že energetická unie musí být řešením problému. Ale má otázka je, ne jestli potřebujeme energetickou unii, ale jakou energetickou unii potřebujeme. Podle toho, co říkal pan Petersen, stačí vytvořit energetickou unii, která by se zaměřila na fosilní energie, pouze tedy na dodávky plynu, dodávky ropy a někdy také na jadernou energii. Podle strategie. Do roku 2030, pokud splníme vše, co je ve strategii obsaženo, evropská závislost v oblasti uhlí, plynu a ropy ještě vzroste. Je toto strategie, je to užitečná a efektivní strategie, která nesnižuje evropskou závislost na externích zdrojích, ale naopak zvyšuje tuto závislost na fosilních palivech. Měli bychom se spíše posunout směrem k jinému přístupu v energetické strategii, která by se, který by se více zaměřoval na opatření na podporu energetické účinnosti, na obnovitelné zdroje energie, abychom skutečně snížili naši energetickou závislost. Abych řekl pravdu, i dnešní zasedání je trochu, jak bych to řekl, zklamáním. Většina řečníků a většina témat se zaměřuje také na fosilní energii, na ropu a plyn, a velmi málo slov uslyšíme o energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích. To podle mě by mělo být centrem Evropské energetické strategie. Děkuji. Pan Henke, náš místopředseda, prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Možnost být vydírán není pro Evropu ničím novým. Já si velmi dobře pamatuju, že v 70. a 80. letech jsme trpěli něčím podobným od států, které nám dodávají plyn. A pamatuje si také reakci západního světa. Prostě zabránit tomu, aby se to znovu nestalo. Když se podíváme na dnešní evropskou realitu, vidíme úplně jinou situaci. Některé země, jak jste říkal, postavili nové jaderné elektrárny, jiné, jiná velká země zase naopak zavírá své jaderné elektrárny. Některé země začínají používat břidličný plyn a jiné země nechtějí mít s břidličným plynem nic společného. Některé země zvyšují svou produkci uhlí a jiné naopak ne já si kladu otázku, je opravdu možné mít Evropskou energetickou unii, když přistupujeme na to, aby si každá země dělala svůj vlastní energetický mix. Děkuji. Dalším řečníkem je kolega Balčitis. Děkuji. Já znám pana Šveda se velmi dlouho, vím, že odborníkem na toto téma v Litvě i v pobaltských zemích. Především tedy v Litvě, kde je terminál na skapalněný plyn. Snažili jsme se právě poučit z chyb minulosti, když se podíváme na uplynulých pět let. Určitě si vzpomenete, pane předsedo, jak pro nás bylo obtížné dosáhnout určitého pokroku v oblasti energetiky. Snažili jsme se, aby pobaltské státy byly uznány jako zranitelné, jako státy, které musí být chráněny, abychom jim zajistili určitou ochranu. Dosáhli jsme určitého pokroku v této věci a já souhlasím s kolegy, že zde máme například rozhodnutí Evropské komise, že v pobaltských zemích musí být jeden velký terminál na skapalněný plyn, ale bylo stanoveno, že to bude postaveno až v roce 2030. To znamená, že ještě dalších 16 let budeme závislí. A vidíme také, že zde chybí propojení sítí. Proč nehovoříme o rozvoji jaderné energetiky, rozvoj či nerozvoj, to záleží na volbě, ale musíme se podívat na možnosti. A obnovitelné zdroje to je také velmi dobré, každá země se může rozhodnout, ale musíme zajistit, abychom měli bezpečnou infrastrukturu a energii, přístupnou energii, která nám umožní být konkurenceschopní, protože to je také politický cíl. A rád bych se zeptal řečníka, co si myslíte o jaderné energetice, o rozvoji tohoto sektoru. Co si myslíte o energetických sítích? Měly by patřit jednomu členskému státu nebo ne? A co si myslíte o tom jednom velkém terminálu na skapalněný plyn pro pobaltské země? Když bylo rozhodnuto postavit tento terminál, moře, které zamrzá, tak potom bychom nemohli tento terminál používat. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Hodně jste hovořil o hrozbách z Ruska, především ve světle toho, co se nedávno stalo. A to určitě dává smysl. Pokud je o energetickou unii všech 28 členských států, takové země jako je moje na západě, tedy Irsko, pokud máme být součástí této unie, Jakou roli by měl sehrát především tedy skapalněný plyn v takových zemích, jako jsme my, abychom dosáhli té nezávislosti, o které jste hovořil? Bez ohledu na ty hrozby z Ruska, kdyby zde nebylo žádné ohrožení z Ruska, přesto bychom hovořili o energetické unii, o diverzifikaci dodávek, o získávání levného plynu ve světě. Jakou roli by měl tedy sehrát skapalněný plyn? A potom, jak říkal i předřečník, také jaderná energie a obnovitelné zdroje. Děkuji. Děkuji. Omlouvám se. Ještě jeden další dotaz. Prosím, máte slovo. Náš stínový zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Ρώτησαν και προηγούμενοι βεβαίως συνάδελφοι για το θέμα της Kolegové, kteří tady pohovořili, předtím hovořili rovněž o nukleární energii a hovořili o tom, že Litva Eh, změnila svůj jaderný program, ale neslyšeli jsme jasnou výpověď v tomto sektoru energie a eh, váš postoj k tomu. A další věc, kterou jsem chtěla říci, že jste se právě zaobíral neza, eh, závislosti či nezávislosti díky politice Ruska, co se týče dodávek plynu. Také jste se vyjádřil k evropskému projektu na A to se týká také subdodávek a dodávek zemního plynu pro Evropu, pakliže by toto dílo mělo být dokončeno. Ale to jde zeměmi, kde existuje velká politická nestabilita. Jistě víte, že Turecko eh, chce eh, dovážet z Iráku a z Iránu plyn rovněž z oblasti Kaspického moře. Hovoříme tady o dovozu plynu ze zemí, kde zejména v tomto období, jak už jsem řekl, panuje velká politická nejistota. Nebylo by chybou, kdyby Evropská unie se sice naprosto odpojila od Ruska, ale pak by v podstatě zase vsadila všechno na jednoho jediného aktéra, to znamená na ty země ve velice nestabilním regionu, což by mohlo vést v obrovské nestabilitě v oblasti energetické bezpečnosti. Děkuji. Ještě nějaký další řečník? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, energetické dodávky pro Evropu, tak to je problém. Kromě toho tady máme krizi s Ruskem Eh, to má dopad na ceny, ale je tady ještě další fronta, kterou je třeba řešit, a to je sice část Severní Afriky. Eh, Libie je velkým dodavatelem a momentálně je tam nestabilní situace, stejně jako na celé Severní Africe, a to vede k problémům. Mám na mysli zejména na eh, svou vlastní zemi Itálii, která čelí problémům a já si myslím, že by sloužil, že bylo vhodné, abychom se nad tím zamysleli více dohloubky. A stejně tak to platí také pro téma břidlicového plynu. V Evropě jsme pozadu oproti ostatním zemím, zejména oproti USA. A já bych rád věděl, zda kromě otázky neutrality, kterou potřebujeme, jestliže máme eh, udělat eh, například analýzu hm, dopadu na životní prostředí a škody, tak abychom se podívali také tedy na otázku břidlicového plynu. A zajímalo by mě, co si naši hosté o otázce břidlicového plynu myslí. Děkuji, říká pan předseda. Pan Hockman. Velmi stručně, jestliže hovoříme o energetické bezpečnosti, tak v těchto dnech mm, se to většinou často týká Ruska, našeho sousedství. A e, otázkou je, jak vypracovat různé strategie, například pro fosilní zdroje energie, ale zároveň tady máme klimatickou strategii a máme určitá omezení, na která nesmíme zapomínat. A bylo by pro mě zajímavé slyšet, jak se díváte na evropskou závislost na různých zdrojích energie. To znamená, jak se dívat na různé zdroje energie, které už dnes máme, které jsou možná nezávislejší oproti ostatním například vodní energie, jaderná energie. A jakákoliv změna v případě těchto zdrojů energie bude to mít význam pro energetickou bezpečnost v Evropě? A já si myslím, že ano, je třeba to říci. Například podívejme se na to, jak se vyvíjí situace v Německu. Znamená to, že se stále více stáváme závislými na zdrojích energie, které nemáme, anebo které musíme dovážet. Byl bych rád, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit. Děkuji, říká pan předseda. Nevidím žádného dalšího zájemce o slovo, proto se eh, obracím na našeho řečníka, aby odpověděl. Děkuji, pane předsedo. Vlastně děkuji všem za dotazy. Jsou to velmi důležité otázky. Velmi se těším už na naši diskuzi. A rád bych se samozřejmě dotknul eh, více bodů ve svém úvodním projevu, ale mm, jsem omezen časem, takže jsem to nemohl udělat. Ale hlavní věc, kterou jsem vám chtěl sdělit, předat, je, že když hovoříme o energetické strategii a když ji vypracováváme, tak bychom mm, si měli být vědomi toho, jaká je skutečnost. Měli bychom znát realitu a neměli bychom se bát této realitě čelit. Protože v případě, že, se, že budeme strkat hlavu do písku před realitou, tak naše strategie nebudou dobré. Nebudou účinné. A to, co jsem chtěl předat, je, že když hovoříme o energetické bezpečnosti a energetických projektech, tak se to netýká pouze těch ekonomických aspektů. To znamená, v našich strategiích jakýkoliv nový energetický projekt je třeba podpořit ještě z dalších aspektů, aby tam byly další podporná preventivní opatření, která řeší danou realitu, tak aby se obstálo v současné realitě. A to je to, co jsem vám chtěl sdělit. Zejména zde v parlamentu, protože v parlamentu můžeme tyto věci říct se otevřeněji. Nyní ke strategii. Strategie je dobrá, ale my ji musíme provádět. A teď se podívejme ještě na jinou realitu, na jinou skutečnost. Já jsem působil vládě 20 let a chybí nám politická vůle. Měli bychom si to připustit. Hovoříme o vnitřním trhu energetiky do roku 2014, jeho dokončení, ale to se nestane. A je to způsobeno jednoduchou věcí, chybí politická vůle. Není to o nějakých technických odborných záležitostech nebo o energetice, jde o rozhodnutí politiků. To znamená, strategie máme, diskutovali jsme o nich, ale měli bychom diskutovat o rozhodnutích, která jsme přijali. A to je realita. Nesmíme se před ní schovávat. Samozřejmě, když hovoříme o tom, jaká by strategie měla být, tak eh, strategie nezahrnuje pouze Eh, propojení například pro eh, plyn nebo břidlicový plyn, eh, obnovitelné zdroje energie, energetickou účinnost a tak dále. A nejbezpečnější zdrojem energie v Litvě je právě tento zdroj energie, který nevyužíváme. Takže nejdříve potřebujeme obnovitelné zdroje energie, ale na druhé straně jsem chtěla na regionu, kde je situace politicky velmi intenzivní, poukázat na ještě jiné skutečnosti, že máme sousedy, sousední země, které se snaží manipulovat eh, naši realitu a narušit náš evropský trh. Uvedu příklad. Například v případě, že budeme mít eh, elektřinu dováženou, z Ruské federace, která bude vyprodukována z plynu, tak cena plynu v Ruské federaci je čtyřikrát nižší, než je cena v Litvě. To znamená, naši litevští eh, výrobci plynu musí konkurovat dovážené elektřině z Ruské federace, která je vyprodukována z plynu a je to pro ně čtyřikrát méně nákladné, a výsledek znáte. Tyto země narušují náš evropský vnitřní trh, to znamená, nejde už pouze o energetiku, jde o hospodářskou soutěž, o ekonomické aspekty, jde o základy Evropské unie. Neměli bychom z toho dělat žádnou tragédii, ale měli bychom nahlas říci, jaká je realita a měli bychom s ní něco dělat. Evropská energetická unie, další téma. Nemůžeme samozřejmě přes noc rozhodnout, že bude vypadat tak a tak. V akademickém světě hovoříme o mm, procesu spillover, takového dominového efektu, a sice, že realita nás tlačí k tomu, abychom postupovali kupředu. V oblasti energetické bezpečnosti nejsme v situaci, kdy bychom byli schopni reagovat, ale my reagovat musíme. Respektive nejsme v situaci, kdy, kdy bychom si mohli dovolit nereagovat. Reagovat musíme. A musíme jednat eh, v zájmu jednotlivých členských států pro správný energetický mix. To je samozřejmě právo členských států usilovat o prosazení těchto zájmů, ale pokud všechny členské státy EU se rozhodnou o jednom projektu, tak bych se, se měli držet toho rozhodnutí. A když už hovoříme o projektu Nabuko, tak se nevyjadřuju k té ekonomické stránce věci, ale hovořím o politických otázkách. Jestliže jsme se všichni rozhodli, že ten projekt budeme realizovat, tak to přece musíme udělat. Udělejme to. Ale otázka ekonomických aspektů to ještě něco úplně jiného. Takže otázka, jak řešit energetickou bezpečnost. Líbí se mi srovnání. A sice někdy v diskuzi se objevuje otázka ve smyslu, že Evropská unie buduje kapacity, kapacity v oblasti energetiky, propojení pro plyn nebo jiný zdroj energie a ty kapacity jsou příliš velké a my je nevyužijeme. Ale na druhou stranu všechny země EU zvyšují výdaje a rozpočet vyhrazený vojenským účelům. Kolik tanků potřebujeme? Takže možná, že je lepší vybudovat jeden plynovod navíc nebo nějakou propojovací strukturu místo nějaké ponorky navíc nebo tanku navíc nebo nějaké letadla. Musíme mít rezervní kapacitu. To vidíme v realitě. A klíčovým slovem je flexibilita. Čím větší flexibilitu budeme mít, tím lépe pro nás. A to se týká uh, propojení plynu, elektřiny, uh, eh, LNG. A to nám zajistí právě to klíčové slovo flexibilitu. V mezinárodním jednání Může země jednat svobodě, svobodně, jestliže během toho jednání eh, je daná země v pozici, aby mohla říct ne. Ale v EU máme členské státy, které eh, vůči některým dodávkám energie nemohou říci ne, protože jsou závislí. Takže čím větší flexibilitu budeme mít, tím budeme mít větší možnost volby a tím bude vyšší bezpečnost. Abych to schrnul, samozřejmě potřebujeme diverzifikaci energetických dodávek a i těch tras pro dodávky energie. To splatí také pro zdroje energie. A co se týče jaderné energie, tak eh, musíme vzít v potaz eh, klimatickou politiku Unie, emise, různá výrazná opatření, které jsme přijali u Mezinárodní energetické agentury pro jadernou bezpečnost. Tak s ohledem na toto vše je třeba říci, že jaderná energie je součástí mixu, ale je to vždy na eh, rozhodnutí dané země. Já osobně jsem pro jadernou energii. Pokud budeme mít politiku, která se týká klimatických změn, a pokud ji máme, tak bychom v ní měli pokračovat v kontextu všech politik. A i s ohledem na to, že takovéto zdroje energie, jako například jaderná, mohou sloužit i těmto účelům. Děkuji. Thank you very much. For... Děkuji, říká pan předseda, děkuji za váš projev a závěrečné vyjádření. Pro nás všechny to bude určitě důležité. Jak jste řekl, eh, jste svým způsobem nezávislým poradcem, nezávislým profesionálem. A pro nás je tedy takovéto hledisko, takovýto pohled na věc velmi důležitý. Naším dalším řečníkem je pan Václav Bartuška. Ten zde představí hledisko české vlády protože je zvláštním vyslancem pro energetickou bezpečnost Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Z tohoto hlediska jste tedy více oficiálním zástupcem vaší země. My si vyslechneme všechny názory, to je jasné, ale teď to bude tedy váš názor, vaše stanovisko a Název vaší prezentace je budíček, který jsme všichni potřebovali. Jak snížit naši závislost na evropském sousedství od severní Afriky po střední východ po Rusko. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Je to pro mě velká čest, že zde mohu vystoupit. Nejdříve rychle proběhnu uplynulých pět let, kolik věcí se změnilo v našem okolí, v okolí Evropy v oblasti energetiky. Zmíním se o domácích zdrojích, o odpovědích, eh, které můžeme najít. Pak řeknu pár slov o plynu, o situaci na Ukrajině a v Rusku, protože před pěti lety jsem se právě staral o tu rusko-ukrajinskou krizi a mám k tomu také co říct. Začněme tím historickým přehledem posledních pěti let 2009, tento rok si všichni pamatujeme, jako tu rusko-ukrajinskou plynovou krizi, která nás na tři týdny odřízla od zdrojů ale pamatujeme si také prosinec 2009, kde Čína otevřela svůj plynovod do Turkmenistánu, dohodli se na tom teprve v roce 2007 a postavili to rychleji než dva roky, více než 700 kilometrů z Číny do Turkmenistánu a Uzbekistánu. Roky Ašchabát a Baku a Taškent mě žádali, kdy Evropa konečně něco udělá a něco postaví. A když zjistili, že Evropa nikdy nic nepostaví, zatímco Čína ano, tak prostě tehdy Nabuko umřelo. Oficiálně umřelo až o několik let později, ale prostě ten počátek to byl prosinec 2009. Pak samozřejmě přichází severoafrická krize, která v případě Libie vedla k dezintegraci země, která poskytovala Evropě velké množství plynu. Libie, jak víme, je před našimi dveřmi, vůbec nevíme, co se tam stane a můžeme jen odhadovat, co se stane v Alžírsku. To je tedy třetí dodavatel plynu. Já jsem tam byl několikrát a je vidět, že zemi se podařilo přežít občanskou válku v 90. letech. Uvidíme, co se stane, až se věci změní. A samozřejmě máme poslední dva roky s Irákem, Syrií a islámským státem. Před třemi lety se v Evropě hodně hovořilo o možných zdrojích eh, zemního plynu z iráckého Kurdistánu. Teď už to samozřejmě neuslyšíte, protože těžko budovat plynovody, když se tam bojuje. A tam se asi bojovat bude i v následujících letech. A teď rok 2014, nová rusko-ukrajinská krize, která tentokrát není jen plynová, ale i politická a vojenská. To především. Odpověď na tento budíček už nastala. Vidíte to v integraci trhu v severozápadní Evropě. Tam je jeden trh, Benelux, Německo, Francie, ale pokrývá to také ceny v Británii, Dánsku a také v České republice. Tato integrace pomáhá. Má země je součástí tohoto západu evropského trhu. My jsme to udělali díky plynovodům, také z Německa. Znamená to, že naše společnosti platí za, plen, za, za plyn 18 euro za megawatt hodinu. To od Gazpromu nedostanete. Rád bych řekl, že tržní integrace je určitě součástí odpovědi. Mít více dodavatelů ze spolehlivých zemí, ať je to Norsko, Kanada nebo Austrálie nebo Spojené státy, to je také součást odpovědi, ale určitě největší odpovědi budou domácí zdroje. A zde si myslím, že nemáte žádné zázračné řešení. Bude to směs různých kroků. Některé země určitě půjdou tím směrem, že budou usilovat o větší energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, jiné zase budou více využívat uhlí a jadernou energetiku. Máme v Evropě už několik výborů všude, které jsou nezávislé, energeticky nezávislé, protože biomasa a další zdroje jsou schopné vytvořit nezávislé subjekty. Problém v Evropě bude, jak dosáhnout energetické nezávislosti ve velkém měřítku, protože pro malá města, malé obce do deseti tisíc lidí jsme schopni dosáhnout energetické nezávislosti. Velká otázka ovšem budou velká města a obytné projekty. To bude také velká sociální otázka. Protože už dnes v mé zemi nebo ve většině evropských zemí Sám můžete být poměrně energeticky nezávislý, když máte svůj vlastní dům a prostě dost peněz. Ale pro některé lidi to není dostupné. Určitě Některé členské státy se rozhodnou pro jadernou energetiku, jiné ne, budou hledat nové zdroje plynu nebo skapalněného plynu, jiné se budou snažit stavět ty vodní elektrárny. Já opravdu nevidím nějakou jednotnou evropskou odpověď. Já zatím pracuji na této pozici pouze, pouze 8 let. Možná zatím se pletu, ale uvidíme, jak budou vypadat ty evropské odpovědi. Určitě se bude hodně hovořit o solidaritě. Rád bych zdůraznil jednu věc. Nejdříve tedy zodpovědnost, pak solidarita. Je povinností každého členského státu postarat se o své vlastní občany a pouze když to neuděláte, tak byste měli volat o pomoc. Zkušenost mé země není úplně stejná jako v okolí. My jsme v 90. letech stavěli plynovody a ropovody. Od roku 1997 máme dohodu s Norskem, pokud je o plyn. Takže je to možné i pro země, které nemají tolik peněz. V 90. letech jsme byli mnohem chudší, než jsme teď a byli jsme schopni toho dosáhnout i v podstatě bez peněz. Velké téma dnes je Rusko a Ukrajina tomu bych rád řekl pár slov, protože v roce 2009 jsem za české předsednictví EU jsem jednal s tehdejším tedy premiérem Putinem a prezidentem Juščenkem ohledně Gazpromu. Ta situace dnes je zajímavým ozvukem toho, co se odehrálo v roce 2009. Dvě věci, které byste měli být na paměti. Jedna je skvělá. Na rusko-ukrajinské hranici Dvacet tři let byla Ukrajina nezávislá země. Ale nebylo tam postaveno propojení pro zemní plyn. Můžete z toho pochopit, že pravděpodobně nikdy nepochopíme zvnějšku, jak skutečně vypadá ta korupce, jak je rozsáhlá korupce spojená s plynem. Pokud si myslíte, že miliardáři na Ukrajině vydělali výrobou čokolády, tak eh, opravdu hodně štěstí. Druhý bod, který chci říci, je, že všechny dohody evropských společností s Gazpromem mají jako místo dodání buď tedy evropskou hranici, anebo místa uvnitř Evropské unie. Nikdo nekupuje na rusko-ukrajinské hranici, takže jsme řekli, že za to nebudeme platit žádné zvláštní peníze, prostě Gazprom je nucen dodávat nám tento plyn a je jeho problémem, jak to udělá. Pan prezident Putin požádal o 4,4 miliardy amerických dolarů a paní Timošenko žádala o 5 miliard dolarů. Já jsem se ptal, co to znamená. Ona říkala, že to je ukrajinská DPH. Bylo to opravdu zajímavé. Komisař Ettinger a lidé, kteří hodně pracovali na tom, aby se v říjnu dosáhlo nějaké dohody. Já jsem tím prošel v roce 2009. A opravdu si cením toho, čím oni prošli. Byla to těžká dohoda, nebude trvat. Pokud si někdo myslíte, že to bude trvat do března příštího roku, obávám se, že mám pro vás špatné zprávy. Dokázali jsme, že zaplatíme další peníze a znovu budeme požádáni o to, abychom zaplatili další peníze. Požádá nás o to jak Rusko, tak Ukrajina, protože tak se na nás dívají, tak nás vidí, vidí nás jako země, které jsou skutečně zodpovědné za blahobyt jejich občanů a proto jsme slabí. V žádných jednáních se nedokážu představit, že by jakýkoliv evropský politik řekl, mně nezáleží na lidech v Bulharsku, v Řecku nebo, nebo v Maďarsku, nebo i v těch sousedních státech, jako je třeba Moldavsko nebo Srbsko, to my prostě neuděláme, my nenecháme lidi v zimě umrznout, zatímco jiným zemím je to opravdu jedno. Jedna věc, kterou si musíme pamatovat, když hovoříme o Rusku, role Gazpromu se velmi změnila v uplynulých dvou letech. Před 15 lety byl Gazprom ruským politickým nástrojem. Před 15 lety Rusko plně privatizovalo ropný průmysl. V roce 2014 je ruská ropná společnost jediná společnost, kterou si stát zachoval. Teď je to úplně jinak. Plyn představuje jen jednu pětinu příjmu největším nástrojem je ropa, Je to největší ropná společnost, pokud jde o rezervy. Když hovoříme dnes s Gazpromem, už to není tak velký hráč, jako byl v minulosti. Když se podíváte na ty dodávky, které snížil takovým zemím, jako je Polsko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, nikdy to neoznámil předem kupujícím. Takže vidíte, že o tom nerozhodnul Gazprom o snížení těch dodávek, udělal to někdo jiný, někde jinde. Slovo na závěr to bude velmi jednoduché. Jsme největší ekonomikou na světě, pořád ještě. A určitě bychom měli udávat směr v oblasti energetiky. A pokud nás někdo bude vydírat, a to je velmi pravděpodobné, tak bychom to měli začlenit do té domácí odpovědi. Pokud jde o energetické, o obnovitelné zdroje energie, nové zdroje energie a energetickou účinnost, tak to bude mnohem jednodušší, mnohem levnější. Energie už není pouze ekonomickým nástrojem. Děkuji. Uh, Děkuji za váš projev. Pan Saudargas, pan zpravodaj, má slovo. Thank you very much. Eh, eh. Děkuji. Děkuji za velmi jasné vystoupení a za stanovisko mm, z hlediska zahraniční politiky. Vidíme, jak je důležitá správná analýza situace, kdy přicházejí hrozby. Já to v tomto případě navážu ještě na předchozího řečníka, a sice, že velmi důležité je, aby zde byla politická vůle řešit tyto problémy. Ještě jednou, tedy znovu potvrdím, zopakuji svou předchozí otázku, kterou jsem položil předchozím řečníku, řečníkovi a prosím o vaše hledisko. My pokračujeme v analýze situace na východu, protože příští zima bude takovým velkým testem našeho systému, velkou zkouškou. Ale naše strategie by neměla zůstat strategií pro jednu zimu a pouhou přípravou na další zimu. Vy jste zmínil, že jiné země jako Čína nebo eh, Střední Asie, Afrika a tak dále, tak všechny tyto země soustředí svou politickou vůli na to, aby tyto otázky vyřešili. To znamená, jaká ponaučení si máme vzít z těchto analyzovaných situací a jak se to má odrazit v eh, energetické strategii, aby byla dlouhodobá, udržitelná aby byla skutečným pilířem eh, Evropské energetické unie. Pan Buzak, děkuji. Pan stínový zpravodaj. Eh, pane velvyslanče, mám dvě otázky k, vaší eh, zajímavé, k vašemu zajímavému úvodu. Prvním je, zda by nástrojem naší evropské eh, energetické bezpečnosti neměla být diverzifikace zdrojů v tom smyslu, že bychom dosáhli vytvoření globálního trhu se zemním plynem, tak jak je tomu například u trhu s ropou, protože tento trh by byl nástrojem Eh, diversifikace zdrojů. Eh, bylo by nutné odpoutat však eh, trh od infrastruktury, vytvořit podobnou, jakou má právě ropa, to znamená odpoutat se od plynovodů a vytvořit nové terminály. Takže otázkou je, zda myslíte, že v blízké budoucnosti je možné vytvoření globálního trhu s plynem. Druhou otázkou je, že některé studie, které máme k dispozici, ukazují, že současné plánované investice do dovozních kapacit Eh, pro plyn, ať už eh, do plynovodů nebo do eh, terminálů pro LNG, jsou vysoko nad aktuální evropskou poptávkou v, tom, v této oblasti. A zda příliš ten tlak na investice v této oblasti nás nedožene během několika let, že mm, ta cena plynu bude potom mnohem nižší a mm, nebudeme možné se s tím srovnat. Uh, thank you much for your question, Mr. Peterson. Děkuji. Další stínový zpravodaj, pan Peterson. Děkuji. Děkuji za velmi zajímavý úvodní projev. Já jsem byl velmi rád, když jsem slyšel váš důraz na domácí politiku při řešení těchto otázek. A také důraz na obnovitelné zdroje energie, na účinnost a na to, jak důležitou roli hrají Eh, v řešení. Můj dotaz zní, eh, eh, mám na mysli úplně ještě jinou oblast, než o které jste hovořil. A sice, do jaké míry ITN a hacking představí skutečnou výzvu, kterou je třeba řešit také v kontextu nejenom z hlediska dlouhodobé strategie, a do jaké míry máme v tomto kontextu řešit také to spolu s těmi dalšími složitými problémy, o kterých jste hovořil? Děkuji. Pan Javor? Děkuji, pane předsedo. Rád bych poukázal na jednu věc. V několika projevech, které jsme slyšeli, eh, zazněla jaderná energie jako lokální vnitrostátní zdroj energie. A já bych rád poukázal na ruský vliv na Eh, evropský jaderný trh, zejména ve východních zemích, včetně Finska a Maďarska, kde eh, Ruská federace je velmi eh, zapojena do investic v těchto oblastech. A máme tady závislost také na plynu. O tom se hodně mm, hovoří v Evropě, na veřejnosti, ale měli bychom nezapomínat také na závislost, která je dána finančními, technologickými eh, vlivy z Rusatomu a jiných eh, ruských eh, společností v evropském jaderném trhu. A také bychom měli nezapomínat na vlastnictví těch ruských firm v některých infrastrukturách na evropském trhu pro energetiku. Není to tak přímý, přímá vazba, není tak přímá reakce jako Eh, přerušení dodávek, ale má to také významný vliv na evropskou energetickou bezpečnost. Děkuji, pan Lebandovský, děkuji. Eh, my jsme kontinentem, který závisí, je závislý z hlediska energetiky. Eh, závislost se liší. Pravděpodobně prostě v budoucnosti už to vidíme od poloviny 90. let. Někdy je to také otázka politiky, netýká se to pouze Gazpromu, ale také soukromých nebo privatizovaných společností. Protože v podstatě tady už neexistují v současném Rusku soukromí vlastníci nebo práva soukromých vlastníků. Ale je důležité také o tom diskutovat ve světle sdělení komise z roku 2014. Máme tady posvátný eh, princip Eh, toho energetického balíčku, energetického mixu a suverenitu, svrchovanost členských států. A je zapotřebí, abychom vypracovali společnou energetickou strategii. Některé principy nejsou podle mě až tak kontroverzní. Mm, mechanismy v eh, situaci krize, máme tady směrnici pro plyn, Eh, pro ropu, eh, diverzifikace, včetně terminálů pro LNG, eh, potom domácnosti, protože ty spotřebovají 40 naší energetické spotřeby, skladování energie, Eh, využívání domácích zdrojů, jako je předlicový plyn, fosilní zdroje energie, obnovitelné zdroje energie, přeshraniční propojení a tak dále. To všechno není kontroverzní, je to součástí balíčku, kterému říkáme energetická bezpečnost nebo energetická unie. Ale teď se dostáváme k něčemu, co je mnohem kontroverznější. A tady jde o koordinaci, která jde nad rámec informací. Máme informace o různých dohodách, mimo EU, ale koordinace znamená určitou kontrolu bezpečnosti nových projektů. Prakticky to znamená, že zmocníme Evropskou komisi k tomu, aby některé projekty zastavila, a sice projekty, které eh, nejsou v souladu eh, s tím, že chceme usilovat o menší závislost. A tímto už se dostáváme nad rámec současné reality eh, Unie. A další mnohem kontroverznější věc je monopsony. Jak zvýšit pravomoci působení eh, spotřebitele vůči dominantnímu dodavateli. A tady už je mm, před námi problém z hlediska energetické bezpečnosti. To znamená, jde o koordinaci, která jde nad rámec čistě informačních aspektů. Děkuji, říká pan předseda. Další řečník. Dotko... Děkuji za slovo. Dotkl bych se jedné otázky, o které se zmínili všichni, oba, všichni řečníci, tedy oba řečníci, pan Svedas a pan Bartoška. Pan Svedas řekl, že respektuje právo zemí, aby se rozhodli každý sám, jakým směrem by se chtěli vydat ve svém energetickém mixu. Pan Bartuška zase vyjádřil obavy, že každý stát by se samostatně rozhodoval, jakou cestou půjde. Říkám to z toho důvodu, že Němci se rozhodli, že nevykročí cestou jaderné energie. Já toto právo respektuji, ale kdyby se stalo, že velké státy něco zruší ze dne na den, jistě by to ohrozilo bezpečnost celé Evropy. Tedy tady je jistě zapotřebí strategie a také to, aby jednotlivé státy se o svých zamýšlených budoucích krocích informovali a koordinovali. Tom bych se rád vyslechl názor obou dvou řečníků. Moje druhá otázka se týká názoru, že když se jedná o rizikové dodavatele plynu či jiných energií, zda by nestálo za to zvažit to, co řekl bývalý premiér Polska Tusk – abychom společně jednali o nákupech takovýchto surovin, čili jednalo by se o společný nákup. A když tady uvádím společný nákup od rizikových dodavatelů, rozšířím to i na otázku spole- celkového společného nákupu. Protože jistě jako veliký aktér, jako Evropská unie, bychom byli schopni zabezpečit levnější ceny, kdybychom společně vyjednávali nákup surovin. Děkuji. Speaker. Pan Rubik je dalším řečníkem. Děkuji vám. Mě by zajímalo, eh, jak v současné době pohlížíte na hospodářskou krizi v Rusku, protože již před krizí tady byla zhoršena hospodářská situace a ve střednědobém výhledu bylo, bylo zničeno velké množství důvěry. Jak tedy tato horší hospodářská situace Ruska a příjmy, které mají, se odrazí na energetice? Kofer. Pan Butikofer. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejdřív, abych eh, obhájil svého kancléře, eh, pokud jde o hm, to pozastavení hm, otázky jedné energie. Já myslím, že to není odůvodněno. My jsme o této otázce diskutovali více než 30 let a rozhodnutí, které vláda přijala, podpořilo 85 občanů. A to napříč eh, s politickým spektrem v našem parlamentu. Mám otázky na pana Bartušku. Děkuji vám za velmi zajímavé připomínky. Už zaznělo, že kapacita LNG je vyšší než naše spotřeba, než to, co využíváme. Myslíte si, že zapotřebí tady více investovat? A jaká jsou vaše očekávání pro následujících 5-10 let? A to s ohledem na případný dovoz LNG z USA. Očekáváte, že půjde o podstatný přínos eh, k rovnováze eh, energetické bezpečnosti EU? Za druhé, zdůraznil jste otázku účinnosti. A myslíte si, že eh, cíle, které stanovil summit nedávno k účinnosti, jsou dostatečně ambiciozní? tak abychom opravdu posílili nezávislost a za třetí eh, vitální klíčová energetická infrastruktura. Porovnáme-li to například s USA, tak v USA mají mnoho právních nástrojů, tak aby mohli chránit eh, klíčové energetické infrastruktury vůči zásahům třetích zemí. A tyto nástroje Eh, jdou mnohem dále než nástroje, které máme k dispozici v Evropě. Myslíte si, že bychom měli eh, v vozovkách přitvrdit v té sadě nástrojů, kterou máme zde k dispozici v Evropě? Eh, děkuji. Další řečník. Pan Karinč, děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Také ty informace z jednání z roku 2009, to bylo velmi cené pro nás. Byl bych rád, kdybyste se mohl zamyslet nad otázkou energetické nezávislosti, nad tímto pojmem. Vypadá to, že existují takové dva typy nezávislosti. Na jedné straně je úplná nezávislost na jakémkoliv dováženém zdroji energie Máme-li například eh, před sebou eh, trh USA a ropné embargo z konce 70. let, tak eh, USA si stanovilo za cíl, že budou úplně energeticky nezávislí a teď se jim to podařilo. Prostřednictvím břidlicového plynu už nezávisí na dovozech, dovozech energie, naopak jsou vývozci energie. A já si myslím, že pravděpodobně ještě před pěti lety by tomu nikdo v této místnosti nebyl věřil. Myslíte si, že toto je směr, který by mělo zkoumat EU. Nemám na mysli zdroje energie, ale otázka nulových dovozů. A nebo hovoříte o nezávislosti ve slova smyslu, že jsme schopni říci ne v případě nějakého dodavatele, protože eh, naše infrastruktura je dostatečně odolná a naše Eh, síť dodavatelů dostatečně diverzifikovaná, takže budeme schopni říci ne, protože nesouhlasíme s vaší nabídkou nebo cenami a tak dále. Děkuji. Pan Tumas. Eh, krize s plynem je krize podle mě topení, ohřebu. A odpovědi podle mne musíme hledat v otázce diverzifikace a elektřiny my spalujeme méně plynu v Evropě, než tam bylo kdy v minulosti, protože došlo k eh, rozpadu ETS. A já si myslím, že v naší historii jsme nikdy neviděli tolik eh, těchto typů elektráren, které běží jako dnes. To znamená, krize s plynem, zejména ve východní Evropě, je krizí vytápění. A my bychom měli začít hovořit o tom, co můžeme dělat s oblastí vytápění. Já chápu situaci následovně. Po revoluci eh, ve východní Evropě došlo k výprodeji veškerých aktiv nebo převodu vlastnictví na občany. A eh, ve východní Evropě mnohem více lidí vlastní svůj vlastní byt nebo dům, než je tomu v západní Evropě. Ale 60 eh, východních Evropanů jsou nyní ve špatně izolovaných budovách a nemají dostatek eh, prostředků na to, aby zajistili tepelnou izolaci. A to je podle mě velký problém. Mě by zajímalo, co si myslíte, že s tím můžeme udělat. A pak eh, druhá věc se týká toho, co správně vyzvihl pan Levandovský. Smutná zpráva z závěru rady je, že koordinace Evropy pokud jde o informování eh, jeden druhého nebo přenesení pravomocí na komisi, tak to je oslabeno do takové míry, že teď už to snad slabší být nemůže. A myslím si, že velký podíl se na tom nese paní Merkelová, ale ani Polsko nějak nehájelo eh, lepší text na radě. Takže skutečnou otázkou je podle mě koordinace. Budeme mít možnost znovu projednat dvě třetiny našich eh, dohod o dodávkách plynu v následujících 8 let. Eh, to jsou čísla z Evropské energetické agentury. Ale to bude možné pouze, pokud se zapojí všechny vlády v Evropě. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Co si myslíte o lepší koordinaci? A na závěr ještě jedna otázka. Um, dohody o nákupu plynu. Já jsem osobně v této věci velmi skeptický, pokud bychom měli mít společný nákup. Jak hodnotíte vy tuto myšlenku? Podle mě to zní dobře, ale nebude to fungovat. Eh, Pan předseda, každý máte dvě minuty. Ne, tři. Omlouvám se. Paní Varna. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla podpořit mého kolegu Bütikofera od té doby, co Spolková republika Německa eh, dala k ledu jaderné energie. Vůbec se energie, výroba energie nesnížila. Naopak vyrábíme teď teď více elektřiny a energie než dříve. A to bychom vlastně měli zvažovat, když hovoříme o nezávislosti energie, energetické závislosti. Mě by zajímalo, zajímalo, Jak hodnotíte eh, cíle, ne zrovna stižádostivé cíle. Já bych doufala, že tady budou větší cíle v oblasti energetické bezpečnosti a konkrétní otázka zní k tématu nákupu plynu. Je tady návrh z Polska, eh, aby došlo k centralizovanému nákupu plynu a bylo navrženo vytvoření agentury, která eh, by se starala, které by se orientovala také na tu, eh, která by byla jakousi Evropskou agenturou pro nákup plynu, anebo že by mělo vzniknout jakési volné konzorcium, které by se o to mělo starat. Tady bych ráda slyšela, jak toho, na to, jaký názor na to máte vy. Děkuji. Děkuji, pan Jackevič. Děkuji. Tady v Evropském parlamentu už několik měsíců je vedena živá diskuze o energetické bezpečnosti Evropské unie. Ne bez důvodu určitý vliv na to měla mezinárodní situace, konflikt za našimi východními hranicemi, ale také něco, co vnímalo evropské veřejné mínění, a sice rostoucí imperialistické tendence Ruské federace. Já bych se chtěl zeptat, jestli i vy jste stoupencem takové teze, že naše energetická bezpečnost, energetická bezpečnost EU, může být zaručena tím, že se omezí dodávky od Gazpromu, abychom nebyli závislí na Ruské federaci, ale na druhé straně také tím, že vybudujeme mezisystémová propojení, že zvýšíme energetickou účinnost. To znamená, že omezíme, omezíme energetickou náročnost budov v Evropské unii. Tak by mě zajímalo, jak se na to díváte, protože tady v Evropském parlamentu tuto tezi deklarovala celá řada kandidátů na komisaře. Já nesouhlasím s tímto názorem. Já si myslím, že pokud chceme jít směrem omezení dodávek eh, ruského plynu, tak eh, tu díru v naší energetické bilanci nevyřešíme tím, že budeme budovat mezisystémová propojení. To není odpověď na nedostatek energetických surovin. Řada důležitých politiků v Evropské unii hovoří o potřebě dekarbonizace, o potřebě nebo o také skeptickým, skeptickému stanovisku eh, k těžbě břidličného plynu. Je třeba využívat tedy ty zdroje, které máme k dispozici, ale zároveň se hovoří o potřebě dekarbonizace. Takže patříte také k té skupině politiků a expertů, která si myslí, že ty nedostatky nebo tedy to omezení dodávek od Gazpromu můžeme nahradit tím, že vybudeme mezisystémová propojení? Děkuji, náš stínový zpravodaj, pan Tamborano. Eh, la mia più che una domanda, una precisazione. Já spíše než dotaz bych chtěl něco upřesnit. Pokračová tady mýtus eh, americké eh, nezávislosti, energetické nezávislosti, ale tak to není. USA v roce 2013 dovezly 11 své spotřeby plynu. A vrchol produkce veškerých eh, všeho, eh, co se dopoje z ropy, tak to bude 9,5 milion, milionů barelů. Takže já nechápu, na jakém základě se eh, hovoří o tom, že USA dosáhly energetickou nezávislost, čísla říkají něco jiného. Je zapotřebí se podívat na oficiální údaje, místo toho, abychom se četli pouze to, co se píše v tisku. Uh, well, no other requests, if I may. Ne, nikdo jiný už se nehlásí. Takže v návaznosti na pana Turmese a pana Levendovského a další kolegy můžu říci, že v naší politické ideji ohledně energetické bezpečnosti byl jeden bod, který bylo těžko vysvětlit členským státům, protože ta myšlenka energetického společenství byla, abych tak řekl, prodána všem členským státům na individuálních návštěvách. A to bylo tedy snížení, nebo tedy společné nakupování energie mimo EU. Všechny ostatní body jsou podobné jako v energetické unii a bylo poměrně jednoduché rozhodnout, o úrovni legislativních rozhodnutí, takže teď je na čase, abychom vyřešili tento problém. Společné nákupy. Pojdeme tímto směrem nebo vůbec ne? Jste připraveni dát zvláštní pravomoc Evropské komisi z tohoto hlediska? Musíme zodpovědět tuto otázku, protože je to velmi důležité. A zazněla se také otázka na to téma, takže prosím, máte slovo. Dostal jsem od předsedy pět minut, takže budu velmi stručný a omlouvám se těm, kterým nestihnu odpovědět. Nákupy plynu. Buď vytvoříme jednotný společný evropský trh a potom žádný dodavatel nemůže stavět jednu, stran, jednu zemi proti druhé, nemůže vydírat. Když se podíváte na ceny třeba v Rotterdamu nebo na německém trhu, tak teď je to 18 euro za megawatt hodinu. Tohle cenu někdy nedostanete od Gazpromu při jednání Francie dnes platí asi polovinu toho, co platí Lotyšsko, protože Lotyšsko nemá kromě Ruska žádný jiný plynovod. Má země platí mnohem méně než eh, Slovensko za plyn. Takže pokud o ty společné nákupy, já si nejsem jistý, se dokážeme vytvořit subjekt, který by kupoval plyn pro všechny společnosti, nemyslím si. Ale to je můj názor. Další věci. Hacking a inteligentní sítě. Děkuji za to. To je určitě jedno z velkých témat, o kterých moc nehovoříme. Hovoříme o inteligentních sítích, o tom, že bychom měli nějaké super inteligentní eh, sítě energie. Myslím, že hacking to bude velký problém. Věřím, spíše v ta místní řešení, pokud máte prostě svůj dům, který není napojen na okolní svět a využívá domácích zdrojů, tak budete mnohem bezpečnější, než když se budete spoléhat na síť, která vám buď dodá nebo nedodá energii. Já jsem měl v životě velké zkušenosti s hackingem, takže příliš tomu nevěřím. Energetický mix členských států nebo energetický mix Evropské unie. Já věřím v suverenitu členských států rozdíly mezi námi v průběhu století byly vždycky naší největší výhodou a já v to pořád věřím, nemůžeme být druhou Čínou a ani bych nechtěl, aby se Evropa stala druhou Čínou. Já mám mnohem raději Evropu takovou, jaká je a myslím si, že to platí i pro většinu občanů. Skápalněný plyn a možný vývoz z USA. V roce 2008-2009 byl největší boom břidličného plynu. Tehdy USA nekupovalo dostatek nebo nebylo schopno vyprodukovat dost svého plynu, takže to nakonec skončilo na evropském trhu, takže to vedlo poklesu cen na rotterdamském trhu. Kleslo to v podstatě na jednu polovinu. Nejsem si jist, jestli Amerika umožní export velkého množství skapalněného plynu, protože je zde velký tlak na to zachovat si tuto výhodu před Evropany a východní Asií. Pokud jde o nezávislost USA, líbí se mně tento detail, protože krásně ilustruje realitu USA je v současné době nezávislé, pokud jde o ropu, ale pořád ještě dováží velmi levnou ropu a vyváží velmi kvalitní ropu. Takže dokonce i USA, když má své nové zdroje ropy, není úplně mimo trh. A já si nejsem jist, že by žádná průmyslová země mohla být úplně nezávislá na ostatním světě. Krize s topením plynem, to byla velmi dobrá otázka. Děkuji. Právě plyn jako komodita je nejvíce postižen tou současnou krizi, protože od března tohoto roku lidé slyší, že asi budou problémy s plynem. Je možno topit různými zdroji, je možno platit, topit eh, třeba uhlím nebo dřevem, nebo je třeba zajistit lepší izolaci a tak dále. Když se podíváte na to, kolik eh, plynových kotlů bylo prodáno v zemích Evropy, tak vidíte, že to velmi pokleslo v porovnání s jinými kotly na jiná paliva. Takže je třeba brát to vážně. To je věc, eh, která se opravdu odehrává. Nejde o to, že by vláda tlačila lidi k tomu, aby změnili své zvyky, ale my jsme prostě logičtí lidé, když pořád slyšíte od Gazpromu, že bude velmi velmi studená zima, tak se na to prostě připravíte a připravíte se na to bez plynu. A mně se velmi líbí tento přístup. A pokud můžu na závěr být trochu optimistický, tak my jsme jedno z nejšťastnějších částí světa, jeden z nejbohatších kontinentů, takže použijeme tu moc, kterou máme, abychom usnadnili život našich občanů a abychom znesnadnili život těm, kteří k nám vyvážejí. Pokud jsou tvrdí oni na nás, my budeme tvrdí na ně. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za vaše odpovědi. A nyní se vrátíme k výzkumné instituci profesor fyzikální chemie ve Florencii, pan Ugo Bardi. přednese prezentaci o trendech ve fosilních palivech a o dopadech odmítání energetické návratnosti. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mi potěšením hovořit před takto důstojným obecenstvem. Já zastupuji výzkumný ústav musím říci, že zde budu prezentovat své názory, ale ty jsou založeny na mé práci na univerzitě ve Florenci a také v rámci římského klubu. Dnes se zaměřím na ropu, zatím jsme hovořili především o plynu. Všichni víte o krizi, která se vyvinula v posledních měsících, ale Teď čelíme další krizi, pokud jde o surovou ropu, a to je krize, která teď má podobu snižování cen, což je pro trh stejně špatné jako růst cen. I když z našeho hlediska se často domníváme, že nízké ceny jsou dobré, ale není to tak jednoduché, protože nízké ceny způsobují řadu problémů, jak se vám pokusím ukázat. Takže, abych zasadil věci do perspektivy, ukážu vám historii cen ropy od roku v podstatě za posledních 80 let. Ta červená křivka, to jsou ceny upravené o inflaci a vidíte, že je tam určitá hranice, ceny nemůžou jít příliš vysoko, protože pokud jdou ceny příliš vysoko, tak se lidé nemohou dovolit eh, dále kupovat ropu a potom se vlastně rozpadne poptávka. To je velmi známý ekonomický pojem a pak je zde také další problém a to je problém s nabídkou. Pokud jsou ceny příliš nízké, tak ropný průmysl nemůže produkovat a prodávat se ziskem, takže prostě neprodukují a nikdo nepro, neprodává se ztrátou. Takže zde máme tento problém a v posledních letech se ceny ropy chovaly tak, jak vidíte, směřovaly tedy spíše k růstu. Vidíme zde tedy obecný nárůst cen a jaké jsou současné trendy a problém, který teď máme, proč jsou ceny tak vysoké? Tady máme údaje z Goldman Sachs. Všechny nové stavby mají dobrou a ziskovost a ve Spojených státech 120 dolarů za barel, to znamená, že Třeba máte eh, nový druh ropy, například břidlečná ropa nebo jiné módní druhy. Potom ale potřebujete cenu, která bude vyšší než 100 dolarů za barel, aby ta vaše produkce byla rentabilní, zisková. Jaký je tedy problém? Pokud ceny nejsou dostatečně vysoké, protože teď nejsou, jsme se před chvíli dívali na ceny, teď jsou pod 77 dolary za barel, takže to je problém, protože vy naložíte spoustu peněz na to, abyste vyprodukovali ropu, kterou potom musíte prodat se ztrátou. A to je velký problém. Tady vám ukážu takové srovnání. Vlevo nahoře vidíte odhady toho, kolik stojí výroba ropy a dole vpravo vidíte, za kolik se ropa prodává. Je už to trošičku zastaralé. Já jsem totiž dělal minulý týden. Teď dochází ještě k dalšímu poklesu cen ropy. Opravdu k podstatnému poklesu. Teď je to asi 76 dolarů za barel. Co se tedy děje? Jak vidíte, současné ceny pod 80 dolarů za barel už? Odřízli celou řadu regionů, které produkují ropu. Pokud ceny zůstanou na této úrovni, tak musíme produkci snížit asi o 10%, což není ziskové. Kdyby se měli vrátit k těm normálním úrovním před deseti lety, tak bychom ztratili 50 celosvětové produkce ropy a to je velký, velký problém. Proč tedy máme takovéto chování? Co způsobuje toto chování? A problém je velmi jednoduchý. Výroba ropy stojí čím dál více. Z jednoduchého důvodu, já tomu říkám nedostatečnost, to neznamená, že by nám docházela ropa, ne, máme pořád ještě spoustu ropy, kterou můžeme těžit a produkovat. Problém je, že levná ropa už byla vyrobena. Takže teď je třeba začít vyrábět drahou ropu. Takže zde vidíte produkční trend celosvětový, to modré, ta modrá křivka, to je tradiční ropa, surová ropa. Vidíte, že v minulosti, v uplynulých deseti letech, eh, to bylo v podstatě pořád stejné, ale pořád ještě zvyšujeme produkci kvůli tomu žlutému a černému podílu na grafu, což je tedy břidličný, přidličná ropa a další druhy ropy. Používáme tedy tu drahou ropu. Hodně jsme diskutovali o břidličném plynu a břidličné ropě, které se produkují v podstatě velmi podobně. Já bych vám tady ukázal kousek té břidlice. Tady vidíte ten kus toho kamene. A z toho se vyrábí břidličný plyn a břidličná ropa. To není jednoduché, prostě nevykopete jenom díru do země, je třeba rozdrtit tuto skálu, provést frakování, technologie k tomu je dostupná, ale zůstává pořád ještě poměrně drahá. Máme spoustu zajímavých technologií, jako například inteligentní telefony, ovšem inteligentním telefonem ten kámen rozdrtíte, takže musíte používat jiné technologie a i když použijete všechny tyto drahé přístroje a zařízení, tak eh, Hovoříme tady o 80% ztrátách v prvních třech letech. To znamená, že musíte nadále pokračovat ve frakování, nadále vynakládat peníze na frakování a finanční systém vám zaplatí ty peníze, pokud je zde perspektiva, že prodáte to, co vyrábíte. A pokud ceny nejsou dostatečně vysoké, tak a finanční systém vám neposkytne tyto zdroje, takže dojde k poklesu produkce. A to je velký problém, kterému teď čelíme. Všichni ve světě výroby ropy jsou znepokojeni, protože pokud ceny i nadále poklesnou, tak nakonec dojde k poklesu produkce a to bude mít dopad na lidi a také na průmysl a na nás, na konečné uživatele ropy a plynu. Já to teď proběhnu velmi rychle, to je tedy hlavní věc, kterou jsem vám chtěl ukázat. Jde o to, že vysoké náklady jsou výsledkem toho, že potřebujete energii, abyste získali energii. Abyste rozbil tuto skálu, abyste provedl frakování, potřebujete energii. Ale musí být udržena rovnováha, takže to je ten koeficient, který pořád klesá, klesá. Už posledních asi 100 let. Na začátku jste z toho konvenčního zdroje utratil jeden, abyste získal 100. Teď je to tak u tradičních zdrojů, že máte jeden, a abyste vyprodukoval 15, nebo tedy získal 15 a nemáme úplně přesné údaje, pokud jde o břidličný plyn a břidličnou ropu, ale vypadá to tak přibližně, že potřebujete jeden a vyděláte 10. Takže Musíme se podívat, jak ty věci vypadají, musíme to počítat. Chtěl jsem vám jen ukázat jednu věc, protože otázka energetické návratnosti u obnovitelných zdrojů, to je velmi kontroverzní. Můžete najít údaje, které svědčí o tom, že za specifických podmínek jsou obnovitelné zdroje srovnatelné s těmi tradičními zdroji, pokud jde o výrobu elektrické energie. Pokud chcete využít obnovitelné zdroje k pohonu vozidel je to něco jiného, ale k výrobě elektřiny to vypadá tak, že energetická návratnost roste, ale u fosilních paliv právě kvůli tomu, že ty zdroje jsou čím dále řečí, tak energetická návratnost klesá. A to bude problém i v budoucnosti. Tady investice do obnovitelných zdrojů, protože obnovitelné zdroje nám mohou vyprodukovat energii, ale musíme do nich investovat a musíme také rozvíjet ten eh, koncept, který rozvíjí třeba v Německu, ale teď už se opravdu blížím k závěru, protože tady pan předseda mě terorizuje, že se musím vejít do deseti minut, eh, takže tady to jenom schrnu. Výroba energie vyžaduje energii, energetická návratnost, energetická účinnost fosilních paliv klesá, ne kvůli politickému faktoru nebo finančnímu sektoru, ale kvůli tomu, že ty zdroje jsou čím dál eh, řidší, vysoké ceny ničí poptávku, nízké ceny ničí nabídku. To je situace, kde nikdo není vítězem. A bude se to neustále zhoršovat. Takže je zde spousta zajímavých politických názorů na energetickou bezpečnost pro Evropu, ale z dlouhodobého hlediska jedna jediné řešení, které máme, jedinou možnost, abychom byli skutečně energeticky nezávislí, je investovat do obnovitelných zdrojů a jít dále tou cestou, kterou si Evropa vybrala, to znamená rozvíjet obnovitelné zdroje, které by měly představuje čím dál větší podíl evropského energetického mixu. Děkuji, tady mám pár údajů. Pokud se chcete dovědět více o tomto tématu, můžete navštívit tuto stránku. Děkuji. Uh, eh, Mr. Saudargas. Pan Saudargas, jako první zpravodaj. Děkuji. Děkuji za velmi jasnou a důležitou analýzu toho, co se děje na trhu s ropou. Je to důležité, protože EU závisí na těchto dovozech a já si cením vašeho konečného rozhodnutí. Je to takové nové sdělení komise. A nám nezbývá, než to podpořit. Ale rád bych se více podíval na naše dnešní téma. Vy jste odborníkem na ty procesy produkce ropy a ukazujete na dlouhodobý trend a spíše pomalý pohyb eh, technologií, které jsou možná udržitelné, ale je to poměrně pomalé. Ale vidíme, že Ceny naopak oscilují poměrně rychle, no, prudce. Což jsou možná mechanismy ekonomické. A mě by zajímalo, jaký je váš názor na geopolitickou situaci, na politické mm, faktory, které mají vliv na ceny. Je to podle vás zjevné, nebo je to jenom prostředek regulace? a jde spíše o um, změny dané ekonomickými aspekty. Pan Eriksen, děkuji. Musím říct, že souhlasím s velkou částí vaší analýzy eh, v tom, co se momentálně děje a také ohledně toho, co je třeba v budoucnosti dělat v Evropě, abychom tuto situaci řešili. Rád bych věděl, co si myslíte o současné situaci. Vidíte, že dochází k velkým investicím v USA do fosilních paliv, fosilních zdrojů a produkují mnohem více ropy i plynu, než tomu bylo v minulosti a zaplavují trh fosilními palivy pak tady máme reakci ze strany Saudské Arábie. A i oni produkují větší množství ropy než v minulosti, protože ztrácejí podíl na trhu. A trhy, ceny na trhu prudce klesají, což je důsledek této tržní války. Eh, Saudská Arábie reaguje na některé poměrně drahé investice, zejména v Kanadě a ve Spojených státech. Je to součást také té situace, o které hovoříme my. Pan Javor, stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se s velkým potěšením vyslechl vaši prezentaci. Já si myslím, že jste uh, zdůraznil také některé strategické aspekty Eh, té energetické otázky. Eh, hovořili jsme o krizi s plynem s Ruskem, Ukrajinou, jak zajistit dodávky plynu eh, pro Evropu pro příští zimu a tak dále. A teď jsme si vyslechli vizi toho, jak celosvětový energetický trh se bude vyvíjet. A to v následujících letech nebo možná desetiletích. Jasně zaznělo, že cena za fosilní paliva a energetická návratnost fosilní produkce klesá. Naopak u obnovitelných zdrojů energie, a to s ohledem na vývoj technologií, eh, které jsou stále levnější, stále, stále konkurenceschopnější vůči fosilním zdrojům energie, anebo už tyto technologie jsou k dispozici a to má vliv na vývoj. A můj dotaz zní, jde o můj problém s energetickou strategií pro bezpečnost. A sice jde skutečně o strategii? Je to skutečně něco, co nám říká, jak zajistit energetickou bezpečnost pro Evropu z dlouhodobého hlediska, anebo hm, zůstáváme pouze určitého akčního plánu na několik následujících měsíců nebo let. A pak by mě zajímalo, jak se díváte na klíčové kroky pro Evropu v následujících letech. Jaké jsou tyto kroky podle vás pro to, abychom dosáhli dlouhodobou energetickou bezpečnost? A to včetně toho, jak investovat a do čeho investovat v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a jak můžeme skutečně zajistit energetickou bezpečnost pro Evropu s tím, že se chceme odklonit od toho čistě úzkého pohledu zaměřeného na eh, dodávky plynu a fosilní paliva. Pan Kali? Ehm, to bylo velmi oči otvírající, pokud je o ceny. Ale není pravda, že zatímco zisky klesají, tak poptávka se nemění a bude trvat. A pokud to bude ziskové, tak se bude ropa prodávat a produkovat. Byť ceny klesají. Za druhé, co se týče břidlicového plynu a ropy, tak já jsem jakožto um, člen delegace parlamentu navštívil před dvěma lety Kanadu a ty investice jsou tak obrovské, že nesníží kapacitu, eh, co se týče toho předlicového plynu, v žádné blízké době. Jak je to s rolí OPECu, podle vás? To je další uh, můj dotaz. Ve stanování cen. Myslíte, že ta role je klesající? Na, zá- na závěr já si myslím, že potřebujeme v Evropě více obnovitelných zdrojů energie, ale kromě toho potřebujeme využít veškeré zdroje, které máme k dispozici v Evropě, ať už jsou to obnovitelné zdroje nebo jiné. A jedna z hlavních poselství, které jste tady dnes, dnes měl, je, že bychom neměli zakazovat jakékoliv zdroje, které máme příliš brzy, pokud vůbec. Pan Turmas, dvě minuty. Nebudu potřebovat ani dvě minuty, vykompenzuji tak eh, překročení řečnického času některých v té předchozím, předchozím dotazu. Co se týče eh, návratnosti energie v oblasti ropy, tak já bych byl rád, kdybyste trochu to mohl vysvětlit více, jak je to s těmi novými technologiemi, proč potřebují více energie A za druhé, mm, my jsme předtím hovořili o plynu, vy o ropě. A moje analýza amerického plynu je následující. Jde podle mě o ehm, bublinu v oblasti břidlicového plynu. Konvenční plyn v USA rapidně eh, klesá spotřeba. Předřečník hovořil o tom, že Jestliže štěpíte, ale pak potřebujete větší štěpení v nějakém eh, ložisku, které je méně produktivní než předchozí. Mě by se zajímalo, co se podle vás eh, stane v USA, kdy tato bublina praskne. Pan Ransdorf, místo předseda našeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Produkce ropu, ropy klesá v 60 zemích ve světě. Je to 60 zemích. Máme také určité problémy s dodávkami plynu. Já mám dva dotazy. Mm, jsou zde také určité environmentální otázky s těžbou ropu. 25 veškerých rezerv eh, ropy se nacházejí v těch arktických ložisk, ložiscích. To sebou ponese určité environmentální problémy pokud chceme rozšířit těžbu ropy i na tyto oblasti. A druhý dotaz, otázka metanového plynu. Bylo prokázáno v rámci vyšetřování v Ruské federaci, že, federaci, že máme rezervy metanového plynu pro údajně 400 let. Nicméně to sebou nese různé environmentální problémy protože tyto rezervy tohoto plynu, který je energeticky velmi bohatý, jsou v, v trvale eh, zmrazené půdě, ložiscích. To znamená, já už jsem se obrátil na různé orgány EU, vím, že nyní se o tom neuvažuje, nediskutuje, neskoumá se toto téma, a vy jste odborník, proto bych byl rád, kdybyste mi mohl tuto otázku odpovědět. Máte nějaké výpočty, číselné údaje nebo konkrétnější informace eh, k rezervám eh, tohoto plynu? Paní Kapel? Herr Professor Badi hat uns sehr ein Pan profesor Mary nám velice působivě ukázal, jak pestrá je škála a jak by se, eh, jak by se vyplatilo také se ziskem vyrábět ropu mezi 77 a 20 barel, eh, a to můžeme z tržně ekonomického hlediska chápat, ale víme také, že velký užitek či velká strategie ve jménu energetické bezpečnosti v Evropě musí být diverzifikace. A sázíme-li na diverzifikace, musíme samozřejmě sázet na obnovitelné energie. A tady máme téma, že produkce z, obnovi, eh, z těch eh, obnovitelných energií a z nových zdrojů není kryta náklady a Tudíž moje otázka je, nebylo by z vašeho pohledu nezbytné eh, uskutečnit takové kroky, aby tato diverzifikace byla zabezpečena s tou trvalou udržitelností, aby tedy obnovitelné zdroje se dostaly více na trh a byly trvale udržitelné na trhu, abychom tohoto mohli dosáhnout. Uh, thank you very much, madam. Děkuji. Januš korvin mike Děkuji, pane předsedo. Já vůbec nesouhlasím s panem Bardym pokud ceny plynu klesají, tak rafinerie, některé rafinerie zkrachují a jiné přejmou jejich funkci. To je prostě trh. A druhá věc, pokud je někdo proti břidlicovému plynu, proti atomové energii a <laughs> proti uhlí, tak je buď idiot, anebo agent Gazpromu. Děkuji. Eh, děkuji, pan... Děkuji a nyní pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Eh, pan prof... Děkuji, pane předsedo. Pane profesore, děkuji vám za tuto zajímavou zprávu. Čím dražší bude cena fosilních paliv, tím víc to nahrává obnovitelným zdrojům energie. A to by mohlo být dobrým základem pro vyjednávání Evropské unie s našimi partnery o tom, kudy se dále bude svět ubírat ale jsou tady samozřejmě deformace v mnohých eh, státech, kde ceny fosilních paliv jsou natolik zdeformované, že potlačují, potlačují promiňte, dnes výrobu z obnovitelných zdrojů. A může tady být také určitá válka na trhu. Nevíme, jak dlouho bude trvat a může způsobit, že v blízké budoucnosti za jeden, za dva, za tři roky, nevím za kolik, tato deformace by mohla e, také potlačit výrobu energie z obnovitelných zdrojů. A to vše musíme zvážit v naší strategii. Thank you very much. Děkuji. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Nevidím nikoho, takže prosím vaše komentáře, pane profesore. Děkuji, to je spousta otázek, já se pokusím udělat, co bude v mých silách, abych se s vámi podělil o svůj skromný názor na tyto body, které ty zazněly. První dvě otázky jsou velmi podobné. Jaký je politický vliv? Viděli jsme trendy, které velmi oscilují z krátkodobého i střednědobého hlediska, takže hodně se spekuluje o politickém a strategickém vlivu když se čtete literaturu, tak eh, všichni řeknou, že Saudská Arábie manipuluje trh, eh, aby poškodila Rusko nebo aby poškodila konkurenci od, eh, nebo tedy břidličného plynu ze Spojených států, což je opravdu možné. Já jsem si jist, že jsou zde pokusy ovlivnit trh, ale musíte se na to dát pozor, protože Opravdu o tom nevíme. Víme o tom, co můžeme měřit a to jsou náklady na produkci. A tyto náklady rostou. To je hlavní bod, pokud dovolíte. Já to přirovnám k řízení Formule 1. Můžete být skvělým pilotem, ale pokud auto nejede dostatečně rychle, tak prostě nemůžete vyhrát. To se stalo Ferrari mimochodem. Ale Myslím si, že tedy Saudská Arábie má velké příležitosti, jak trochu manipulovat trh, ale ne příliš, protože zní taky ta legenda, že Saudská Arábie by mohla snadno velmi navýšit svou produkci, ale ve skutečnosti to tak jednoduché není. Když se podíváte na situaci v Saudské Arábii, která je předmětem velké diskuze, tak tam jsou problémy jejich ropa je pořád levnější než ruská ropa, mnohem levnější než americká ropa, ale ty zdroje také řídnou. Takže já si osobně nemyslím, že by mohli nějak výrazně. Omlouvám se? Omlouvám se. Ale oni záměrně nadhodnotili své zásoby ropy. Ano, to je jiná věc, to je pravda, oni to také udělali. Ve skutečnosti ta informace, kterou máme té eh, některých zemí na Blízkém východě, je velmi roztříštěná, takže je třeba to hodně interpretovat, abychom pochopili, co se tam děje. A jak víte, je zde celá řada názorů. Můj osobní názor je ten, že oni jsou opravdu blízko svým limitům. Saudská Arabie nemůže dělat o mnoho více, než dělá teď každém případě já se spíš zaměřuji na střednědobé, dlouhodobé hledisko. Teď vidíte, že lidi hrají s tím, co mají, ale z dlouhodobého hlediska budou mít všichni problém zvýšit produkci. Další otázka, kterou jsme zde měli, byly obnovitelné zdroje energie. Mohou být skutečným konkurentem. To je velmi dobrá poznámka, protože naše společnost je vystavěna na fosilních palivech, takže všechny naše infrastruktury běží na fosilní paliva. To je velký problém, který máme. Pokud si vezmete tu čistou energetickou návratnost eh, ze surových zdrojů, tak vidíte, že u obnovitelných zdrojů je to buď srovnatelné, ta návratnost, eh, nebo výtěžnost, eh, nebo vyšší. Nicméně je těžké akceptovat příspěvek obnovitelných zdrojů do našeho energetického mixu, protože i ty naše přenosové systémy jsou založeny na těch tradičních fosilních palivech, takže pokud najednou musíme začít využívat elektromobily, elektrické vlaky a tak dále, tak to vyžaduje také velké investice. Ale musíme se zamyslet nad tím, jakou alternativu máme. Nemáme alternativu, ty zdroje prostě jsou čím dál. Řidiči jich čím dál méně, nemůžeme politicky tvrdit, že k tomu řídnutí zdrojů nedochází. Dochází a my musíme začít reagovat, musíme se vydat tím správným směrem a nesmíme se nechat oblevnit nějakými ideologickými pozicemi. Je to problém, který máme a který bychom měli v rámci možností vyřešit. Měli bychom se snažit vystavět volné kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů a myslím si, že v následující krizi to bude velmi užitečné. Letos už jsme měli dostatečnou krizi a myslím si, že budeme mít i další problémy. Základní prvek energetické bezpečnosti v Evropě je podle mě ten, abychom měli schopnost využívat energii z obnovitelných zdrojů. To nutně neznamená, že musíme produkovat v Evropě energii z obnovitelných zdrojů. Znáte ty projekty na budování velkých elektráren na obnovitelné zdroje, které jsou stavěny v severní Africe s cílem dodávat do Evropy, to by také bylo trošku drahé. Dobrá věc, která zde zazněla. Pokud ceny ropy klesají, znamená to, že konkurence ze strany obnovitelných zdrojů bude mít svůj dopad? Nebo má svůj dopad? Ne, já si myslím, že ne, protože vedle těch tradičních obnovitelných zdrojů, jako je vodní energie, tak eh, energie z těch nových zdrojů, jako je slunce a vítr, to je pořád jen zlomek. Problém je, že poptávka klesá, a to jsem měl říci. V mnoha zemích. V Itálii, to je země, kterou náhodou docela znám, tak eh, tam v posledních letech eh, klesla spotřeba ropy o 35 Všechny země Evropského středomoří začínají využívat mnohem méně energie. Je to velký pokles poptávky a to je také jeden z důvodů, proč ceny ropy klesají, protože teď máme nadprodukci ve světě. V porovnání s tím, co může trh si dovolit koupit vzhledem k tomu, že ještě před pár měsíci jsme měli ceny více než 100 dolarů za barel, to si prostě země jako Itálie nemohly dovolit. Další otázka, která zde zazněla, proč tyto nové technologie potřebují více energie. Taky zajímavá připomínka. Technologie frakování je velmi složitá, je to krásná technologie, protože nevyvrtáte jen díru do země, začnete vrtat vertikálně a pak pomalu to změníte v horizontální vrt. Zkuste si to doma vrtačkou Black and Decker, uvidíte, že to není snadné. A jakmile vyvrtáte tuto díru, tak do toho musíte pumpovat eh, tekutiny pod vysokým tlakem, abyste rozbili tu horninu uvnitř. To je opravdu skvělé, jak to, že to dokážou udělat. Já osobně nevím, jak to vůbec dělají, ale prostě už z toho pochopíte, že je to velmi nákladné. Fakt, že plyn, ten břidličný plyn, je tak levný ve Spojených státech, to není kvůli tomu, že by jeho produkce byla levná, ta je drahá. Je levný proto, že jeho nadprodukce, někdo tady velmi dobře řekl, že se jedná o bublinu, finanční bublinu, protože průmysl absorbuje investice v očekávání skvělých časů, které je čekají, ale zatím se to ještě neprojevilo a zatím je zde nadprodukce. No a prodat se to musí, protože se to nedá uskladnit, takže musí ten plyn prodat za nižší ceny. A ano, je to opravdu bublina, protože hodně hráčů tady prodává se ztrátou. To je tedy udržováno tím finančním faktorem, ale další otázka je, ano, děkuji, už se <laughs> blížím k závěru. Takže kdy ta plynová bublina praskne, to je dobrá věc. Kdybyste to někdo věděli, tak mě by to taky zajímalo. Celá řada věcí. Tak jen ještě poslední věc velmi rychle. U metanového, metanového plynu, který jste zmínil, to je zdroj, který je podle mě příliš přeceňován. To jsou opravdu obrovské odhady před několika lety si myslím, že ty odhady, které byly zveřejněny, jsou zcela nerealistické. Navíc by to byla opravdu katastrofa pro globální oteplování, využívání těchto zdrojů. To by zničilo opravdu spoustu věcí a úplně poslední bod. Jak dosáhneme toho, aby obnovitelná energie byla konkurenceschopná? Prostě ji musíme přestat dotovat. Myslím, že už se tomu blížíme a Možná bychom zatím měli zachovat určité dotace, ale jde o to, že finanční trh musí věřit a investovat do tohoto trhu, protože už teď je to ziskový trh. Vybrat si, jestli investovat do ropy nebo do obnovitelných zdrojů, to je volba, kterou činí trh a myslím, že by se měl postupně překlonit tím správným směrem, protože myslím, že tam se dají opravdu vydělat dobré peníze na obnovitelných zdrojích. A pak tady jeden pán říkal, že se mnou nesouhlasí, ale děkuji. <laughs> Vaše, je mi líto, vaše otázka byla ztracena v tlumočení, takže bohužel. Děkuji. To byly opravdu skvělé projevy, skvělé odpovědi. Je velmi obtížné vás zastavit. Já bych rád poděkoval vám třem, protože teď se tady musíme přesadit za předsednickým stolem, takže já děkuji panu Švedasovi, panu Bartuškovi a panu Bardimu. Děkuji vám za vaše projevy a odpovědi a nyní bych poprosil paní Dorte Fuke a Charla Linase, aby přišli za předsednický stůl a ujali se svých prezentací. A od ropy se zase vrátíme k plynu. Generální ředitelka nebo bývalá generální ředitelka Metiku. To bude prezentace příležitostí z energetických zdrojů východního středomoří a potřeba intenzivnějšího dialogu s partnery z východního středomoří, především s výhledem na vytvoření středomořského plynového hubu. Takže prosím, to je vaše téma. Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení členové eh, Evropského parlamentu a hosté. Pro mě je potěšením zde dnes být a hovořit o tomto tématu. Eh, jsem přesvědčen o tom, že toto téma může výrazně přispět k energetické bezpečnosti Evropy a také k energetické unii. A presentation. A presentation. Ah, well, okay. Okay, it just uh, starts. Okay. you see enough there? Uh, is that fine for you? Yeah, yeah that's fine. Good, very good. So, um, there are a number of topics I want to cover. Je tady několik témat, kterým bych se chtěl dnes vyjádřit, ale máme málo času. Za prvé, um, energetické zdroje uh, EastMed ve východním středomoří. A pravděpodobně by to mohlo přispět k energetické bezpečnosti, pokud bychom tyto zdroje využili. Z zprávy 2010 eh, z průzkumu USA eh, vyplývalo, že odhad eh, v v Levan Basin, takže tam jsou neobjevené zdroje ropy ve výši asi 1,7 miliard eh, barelů, a což ještě důležitější, eh, by tam mohly být neobjevené zdroje eh, přírodního plynu ve, v objemu 3,5 trilionu kubických metrů. Je to 500 milionů kubických metrů ročně. Tento průzkum odhadoval také, že pokud jde o NGL, tak neobjevené zdroje činí 3,1 eh, miliard barelů. Předpokládá se, že by mohlo se těšit v době 30-35 let a přispět tímto ke 20% současné potřeby Evropy eh, v plynu. Pokud je Kypr, tak tady jde o zdroje, které jsou původní v Evropě. Doposud Eh, probíhala těžba průzkumná v Izraeli a eh, v, Kypr, v kyperském EEZ a tím se pokrylo asi eh, množství 1200 BCM přírodního plynu. Potenciálně může jít o třeba tisíc eh, BCM eh, plynu, část toho v Kypru, část v Izraeli a potom podstatná část také v Libanonu, v Egyptě. V eh, Podél Nilu se předpokládá, že tam ještě větší množství plynu, výši 6300 BCM, ale zapotřebí ještě tento plyn objevit. A všech šest bloků Ehm, podle EEZ mohou potenciálně představovat tisíce BCM ehm, přírodního plynu ročně. Tady vidíte ehm, část území Levant, pokrývá to Izrael, Kypr, Libanon a po levé straně vidíte Nil, Vidíte tady také blok 12 u Kypru, tam už eh, probíhá průzkum eh, ze strany firmy Noble Energy, to je americká firma, potom desítka a jedenáctka, to zase zkoumají evropské společnosti, tady vidíte konkrétně Total. Eh, objevení uhlovodíkov rezerv eh, na eh, východě Středomoří musí sloužit a mohly by sloužit jako katalyst, katalyzátor pro širší spolupráci na regionální úrovni a přispět tak k ekonomickým otázkám míru a stabilitě. Nicméně je zapotřebí řešit také problémy, například které se týkají Turecka, ten už řeší problémy s Kyprem, kromě toho také s Egyptem a Izraelem. A je důležité dosáhnout regionální spolupráce v oblasti energetice, a také zintenzivnit eh, průzkumné aktivity v eh, této oblasti a zároveň chránit eh, mořské životní prostředí Středozemního moře proti znečištění, které vyplývá z opatření těžby uhlovodíku. A mohlo by to být ale také podnětem pro vyřešení kyperského problému. Pokud je o vývoj eh, v této oblasti, tak eh, v popředí jsou Nobel a Delek. a jsou v popředí, co se týče jejich průzkumných programů. Platí to také jak eh, pro Izrael, tak pro Kypr, kde působí. Trochu zaostávají Enia Kogas, ty jsou v těch blocích 2, 3 a 9 a pokračují, byť eh, zde existuje turecká hrozba. Předpokládá se, že průzkum eh, bude dokončen do poloviny roku 2016. A eh, předpokládají, že začnou s průzkumem totálu v druhé polovině roku 2015. Ukončení dotací v Egyptě vedlo k dopadu na produkci plynu a kromě toho ještě zde Libanon, který zaostává zatím v Izraeli. Největší eh, pole pro těžbu plynu, které je na moři, bylo to největší ložisko před ještě několika lety, tak eh, je to asi 500 milionů, miliard eh, kubických metrů plynu ale byl oznámeno vývoj tohoto ložiska. Půjde o těžbu z lodí a mělo být o 16 kubických metrů, 16 miliard eh, kapacitu ročně a bude se exportovat do Izraele, Palestíny, Jordánska, Egypta a také eh, se to bude využívat pro eh, továrny LNG. Předpokládá se, že preferovanou trasou bude Turecko s plynovodem, který jde přes Kypr a mohlo by to pokrýt následujících 20 let potřeby plynu. Pokud to nebude úspěšné, tak využijí možná eh, floating LNG nebo jiné možnosti. V Egyptě máme nyní 2200 kubických metrů prokázaných zdrojů plynu ale bohužel v posledních letech se tam toho mnoho, no, nedělo, pokud jde o z, eh, větší atraktivitu investic a vytvoření prostředí pro e, e, ložiska pro těžbu. došlo k odstranění dotací a došlo k poklesu činnosti. Nicméně v následujících pěti, lete, pěti let bude Egypt potřebovat plyn dovážet. Teď se jedná o nakupování LNG plynu z Alžírska a také z Tamaru. Mohou využívat eh, továrnu LNG v Damětu Ičku, jde asi o 12 eh, milionů a předpokládá se, že to pokryje plyn z Tamaru a z Izraele. Pokud tak nastane, tak eh, část tohoto plynu se dostane také do Evropy. Na Kypru máme Nobel, který zvažuje eh, veškeré možnosti exportu eh, pro eh, ložiska Afrodit v bloku 12 a kvůli množství plynu je preferovanou variantou pro Nobel exportovat plyn do regionálních trhů kolem středomoří, buď plynovodem nebo přes CNG. Ehm, buď se může jednat přímo o přesun z těžebních lodí, a, a mohou se postarat také o dodávky přímo do destinace. Předpokládají, že oznámí svůj plán rozvoje příští rok nebo začátku příštího roku a měli by dokončit také ehm, těžbu. Kypr, jakožto členský stát EU, může, může být eh, významným eh, příspěvkem pro eh, plyn, který půjde ze Středomoří do EU. Máme tady koridor EastMed, který by mohl umožnit a přispět k větší energetické bezpečnosti. Celá řada projektů, která proběhla v roce 2012, to uznává, ale nebylo to příliš praktické. Platí to také pro plynovod z Eastmedu do Evropy a to kvůli technickým problémům. Je to náročné jak z technického hlediska, tak z hlediska obchodního. Množství, objem plynu na Kypru je třeba stále ještě prokázat. Mělo by se jednat o ložiska v bloku v těch dalších pěti blocích a s licencemi pro ENI a Total je zapotřebí potvrdit objem plynu a e, z toho potom vyplynou varianty, které budou vybrány a finalizováno bude vše v období 2008 až 2019. Máme také zařízení ve Vasilikos na Kypru e, nebo případně FLNG, ty už budou dobře zavedené. Flexibilita, která by mohla vyplynout z LNG, by mohla usnadnit nezbytné investice pro provádění koridoru pro plyn nebo energetického koridoru East Med, což by mohlo být takovým určitým uzlem pro daný region. Tady vidíte, jak by mohl být plyn, jakožto LNG, eh, přepraven do eh, jižní nebo jihovýchodní Evropy. Energetická bezpečnost, otázka plynové krize Ruska a Ukrajina, eh, to po všechno poukázal na zranitelnost jeho východní Evropy, která spolehá na jediného dodavatele plynu a samozřejmě to má dopady také na zbytek Evropy. Objevy plynu v oblasti Středomoří by mohly pomoci zmírnit eh, tento aspekt a to výrazně. Například plyn z Afrodity a z příslušných ložisek na Kypru by mohl být dodáván do těchto zemí už v roce 2018. Eh, Jsou zde případné rezervy, které mohou ještě eh, vzrůst. Energetická bezpečnost, kterou bohužel nezajistil Nabuko, tak eh, tady mohly následovat vývozy LNG v následujících letech. Zde vidíte tabulku. Jde asi o polovinu objemu plynu, které tyto země využívají ze zdrojů z Ruska. Dlouhodobé strukturální změny, které se týkají eh, nacenění LNG, Pravděpodobně to bude trvat až do konce tohoto desetiletí a možná ještě déle. Ceny klesají a má to dopad také z hlediska krize mezi EU, Ukrajinou a Ruskem. To vedlo k dlouhodobým změnám na azijských trzích. Máme zde zrůstající spolupráci mezi Ruskem a Čínou a to bude mít dlouhodobé dopady. Čína se velmi rychle stává dominujícím energetickým trhem a to výrazně. Kromě toho mají dochodu s Ruskem a tím pádem jsou schopni diktovat ceny. Jak Asie, tak Evropa mm, musí správně nacenit. Protože to není tak, že by mm, plyn někdo kupoval za jakoukoliv cenu. Tak to není, nikdo to kupovat nebude. Eastman musí reagovat na tento vývoj a to velmi rychle. Loňské plány už možná budou zastaralé a už možná ne životoschopné. Pan předseda, prosím o poslední minutové vyjádření. Podíváme-li se na budoucnost, je naprosto jasné, že globální energetika a scéna plynu prochází rychlými změnami a budoucí politiky a plány pro rozvoj jsou velmi rychle zastaralé. Ale výhled je velmi dobrý s ohledem na potenciální ložiska a Evropa eh, může podpořit spolupráci, která se rozvíjí mezi Kyprem, Izraelem, Egyptem, Libanonem a Řeckem a to by mohlo pomoci vyřešit také problémy s Tureckem a tím pádem uvolnit plyn eh, ze Středomoří. Z toho by mohl těžit Kypr, mohl by využít eh, podporu různých projektů v infrastruktuře, což by mělo vliv na otázku plynu. Ještě poslední stránka. Měli bychom rozvinout blok 12 prostřednictvím regionálních vývozů do jihovýchodní Evropy. Už by se s ním možná mohlo začít eh, v roce 2018, tedy s vývozy. Tím bychom přispěli k energetické strategické bezpečnosti dané strategii. Formální uznání eh, tohoto koridoru eh, East Med Gas v budoucnosti pokud bychom to zahrnuli do Evropské strategické energetické bezpečnosti a plánu, tak opravdu tomu dáme význam, který eh, si zaslouží pan zpravodaj. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci, která je velmi důležitá. A jasně nám to poskytlo obraz o té nové oblasti, kterou jste pokryl. Je to samozřejmě v souladu se sdělením komise s těmi prioritami bezpečnosti, to znamená diverzifikace zdrojů, také rozšíření produkce energie v rámci Evropské unie. Ale když se podíváme tímto jižním směrem, byste zmínil Nabuko, tam máme teď tu diskusi o jižním koridoru. To zahrnuje i jižní proud, to znovu tedy souhlasí nebo souvisí s Ruskem a ta vaše oblast, vy jste zmínil jednotlivé země, Turecko, Izrael, Egypt. Ale má otázka je, co z vašeho pohledu jsou hlavní směry, na kterých bychom měli pracovat, abychom dosáhli politické stability, protože nikdo, nebo každý, kdo se podívá tímto směrem, vám řekne, tam je ale politická nestabilita, je to odsouzeno k politické nestabilitě. Takže jaký je váš pohled, jak dosáhnout toho, aby tento směr byl udržitelný? Děkuji naši další stínový zpravodajové, pan Javor. Děkuji, mám velmi krátkou otázku. Jak se díváte na potenciální riziko budování za velmi vysoké náklady, velké nadkapacity pro dodávky plynu v Evropě. A nyní evropské terminály na skapalněný plyn jsou používány na 25-27%, takže už teď je zde velká nadkapacita v těch eh, řetězcích na dodávku skapalněného plynu. A máme i další řetězce, takže co si myslíte? Stojí za to investovat eh, velké částky a budovat eh, už tak dost velké infrastruktury pro plyn a skapalněný plyn za peníze daňových poplatníků. Děkuji, pan Seligiotis, náš stínový zpravodaj. Eh, to Děkuji mnohokrát. Mám otázku na vás. Co můžeme očekávat od Evropské unie pro podporu infrastruktur? Existují tu různé programy, různé návrhy v Evropě, ale co musí teď Evropská unie udělat pro to, aby podpořila infrastruktury v, této, v tomto regionu, které by mohly pomoci zabezpečit tu energetickou bezpečnost? Druhá otázka, co se týče spolupráce v tomto regionu, všichni víme, že Izrael a Egypt a pravděpodobně také v blízké budoucnosti i Libanon začínají těžit své rezervy eh, plynu. Co si myslíte, jak by měla Evropa spolupracovat s těmito zeměmi rovněž pro energetickou bezpečnost EU? Děkuji, pan Ransdorf. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Udělal na mě velký dojem ten váš obrázek příštího vývoje. Má otázka je, myslíte si, že tento vývoj může přispět k vyřešení finanční krize Cypru, Kypru, tyto nové energetické zdroje? A druhá poznámka. Vy jste se zmínil o Izraeli, takže možná můžeme trošku opravit ten vtip o Golda který jednou prohlásil, že Mojžíš byl hloupý, protože odvedl Židy do jediné země na Blízkém východě, kde nejsou žádné zásoby ropy a zemního plynu. Thank you very much. Well... Děkuji. Pan Fox. Také stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také řečníkovi za jeho prezentaci. EU má omezené množství peněz na zlepšení energetických infrastruktur a propojení plynovodu a ropovodu. Mou prioritou by bylo využít tyto peníze na to, aby se zlepšila energetická bezpečnost v rámci EU, aby se vytvořil jednotný trh s energiemi, aby země EU mohly spolu vzájemně úspěšně obchodovat. Jaké projekty si myslíte, že by nejlépe přispěly k dosažení tohoto cíle a myslíte si, že můžete objektivně zdůvodnit využití peněz EU na plynové projekty nebo na projekty, pokud jde o těžbu plynu ve východním středomoří? Nebyly by tyto peníze lépe vynaloženy na zlepšení propojení evropských systémů? Děkuji. Any other requests? Ještě někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak? Takže prosím o vaše odpovědi a poznámky stručné. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o politickou stabilitu ve východním středomoří, tak všechny země v regionu úzce spolupracují s Kyprem, takže Kypr, Řecko, Egypt, Izrael, Libanon mají určitý způsob spolu, stupeň spolupráce, kdy tedy centrálním bodem je Kypr. Jediná země, která je z toho vynechána, je Turecko právě kvůli problémům s Kyprem. Turecko má své energetické potřeby a když bude kyperský problém vyřešen, tak eh, to budeme moci propojit chceme také prodávat plyn Turecku, pokud se ten politický problém vyřeší. Velké úsilí je teď věnováno řešení tomuto pro, tohoto problému a Evropská unie určitě k tomuto procesu může přispět. Jakmile se to odehraje a jakmile bude tedy otevřena cesta k vývozu plynu z Izraele do Turecka, tak to bude velký úspěch. Pokud jde o tu nadkapacitu, pokud jde o terminály na skapalněný plyn v Evropské unii, tak to je pravda. Ale pokud eh, tam ty terminály jsou, no tak prostě je možné je lépe využívat, aby prostě dostávali skapalněný plyn od někud. A právě některé z těchto zásob mohou přijít právě z Kypru a z toho východního středomoří. Pokud jde o infrastrukturu a podporu spolupráce ve východním středomoří ze strany Evropské unie. Ty investice, které potřebujeme, nejsou obrovské, jedná se hlavně o politickou podporu a uznání regionálních otázek a příspěvek a k vyřešení těch regionálních eh, politických problémů. Finanční podpora také určitě může regionu prospět, ale jak už jsem říkal, východ je v podstatě teď zcela vynechán z té evropské spolupráce, vůbec nevyužívá toho plynu, který je dovážen do Evropy odinut a je tedy závislý na Rusku a nemá žádné velké možnosti výběru. Minulý měsíc Bulharsko řešilo dodávku s Azerbajdžánem a byla to opravdu velmi malá dodávka a oni museli prostě cestovat do Baku a snažit se zajistit tuto dodávku. Oni se nesnaží úplně nahradit Rusko, ale rádi by také získali nějakou diverzifikaci a větší bezpečnost svých dodávek. Kypr a východní středomoří je v dobré pozici na to, aby do jihovýchodní Evropy dodávalo plyn a Evropa bude mít také prospěch z toho, že podpoří vývoz plynu do jihovýchodní Evropy. To také přispěje k energetické unii a energetické bezpečnosti. Takže v době, kdy Evropská unie usiluje o energetickou bezpečnost, je důležité, aby ten východo-středomořský plynový koridor byl na energetické mapě Evropy. Jsou tam velké zásoby, které mohou přispět k energetické bezpečnosti zemí, především na jihovýchodě a jihu Evropy, které mají menší flexibilitu, pokud je o přístup k neruskému plynu. A tento plyn je v podstatě evropským plynem. Jak někdo říkal, máme nebo musíme použít všechny zdroje, které máme k dispozici v Evropské unii, než začneme hledat někde jinde. A Kypr patří do Evropské unie. Globálně nebo světové ceny plynu klesají a rozdíl mezi evropskými a azijskými cenami je dnes mnohem nižší než v minulých letech. Je důležité ale, aby bylo podpořeno využívání východostředomořského plynu. Zatím to evropská strategie nezahrnuje a to je třeba napravit. Tento koridor by měl být součástí Evropské energetické unie. Je třeba vyřešit určité záležitosti a to může sehrát důležitou roli, nebo Evropská unie může hrát důležitou roli v těchto záležitostech. Výhodou by, byla zlepšení, byla, by bylo zlepšení regionální stability a také by to přispělo k diverzifikaci energetických zdrojů a zlepšilo by to energetickou bezpečnost. Děkuji. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek, za odpovědi na naše otázky a samozřejmě také za váš projev. A nyní přistoupíme tématu, které hlavně souvisí s obnovitelnými zdroji. Paní Dorte Fuke je právnička v BBH a ředitelka Evropské federace obnovitelných zdrojů. A vaše prezentace se bude týkat velmi důležitého tématu, zelená strategie pro energetickou bezpečnost Evropské unie, management strany poptávky a inteligentní využívání strukturálního financování. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. It's a pleasure. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě potěšením zde být. Děkuji také za Eh, tak jste mě laskavě uvedl. Eh, já už působím v tomto oblasti od eh, konce 80. let a ráda vám řeknu něco k obnovitelným zdrojům energie a účinnosti. Je tady vazba, pojítko mezi dokumentem k evropské strategii a mezi klimatickým balíčkem a já si myslím, že by mělo jít o nedílnou součást eh, rám politického rámce k energetice. Máme mezinárodní závazky jako EU už eh, po několik let. Podepsali jsme se pod ně. Eh, za prvé jsme slíbili světu, že se v podstatě zbavíme uhlíku do roku 2050 a nebudeme mít negativní emise po roce 2050. Takže to je to, co jsme slíbili, ale vypadá to, že to není součástí toho dokumentu. Vypadá to, že prioritou pro nás je zajistit fosilní zdroje jinak než z Ruska, to za jakoukoliv cenu jak to vypadá například s Oranem, tak cesta je nejasná a dopad strategického doma, dokumentu může vést k větší závislosti, větším nákladům, eh, neúspěšným investicím a zejména se to může týkat plynovodů, které by potom už nebyly zapotřebí. Eh, v IS jsme se zamýšleli nad celkovou světovou bezpečností, ale pokud si to čtu, ten dokument, tak mám pocit, že to je trochu cynické Mm, vypadá to, že tady je takový trochu záchranný program pro eh, dodávky plynu. Já si myslím, že to, co se děje nyní, pokud je o hodnoty mimo Evropu, a různé útoky od lidí, které se nám nelíbí, tak je to dáno také tím, že se to financuje ze zdrojů, které vlastně přichází od nás, protože my platíme za ty zdroje energie neměli bychom zůstat loutkou v rukách ostatní. To je podobné řešení. A já si osobně myslím, že eskalace konfliktu mezi eh, zemí, která má za sebou dlouhou historii eh, nespolehlivosti, eh, korupce, Ukrajina, pak tady máme ekonomicky slabou zemi, takže Rusko, Ukrajina, tak to je určitě top priorita pro Evropu. Já si myslím, že ty platby, které jsme udělali, jsou důležité, je to také v pořádku a na druhou stranu je to trochu smutný příběh. Co se týče ISS, tak myslíme si, že bychom měli eh, zvýšit eh, účinnost eh, obnovitelných zdrojů, měli bychom mít silnou Evropu, silnou Unii, usilovat o dekarbonizaci a myslím, že můžeme tady aplaudovat Švédsku, která, které toto otázku zařadilo do svého programu a v posledních letech udělali eh, průlomovou práci v této oblasti. Já si myslím, že potřebujeme také časové limity, eh, kam chceme jít. Eh, měli bychom mít také určitá kontrolní stanoviště na naší cestě. Kromě toho je třeba se podívat také na analýzu investic a já žádnou takovou analýzu zde nevidím. Také jaká je návratnost investic u velkých infrastruktur. To je zapotřebí změřit a porovnat to s mm, postupným ústupem od fosilních paliv. Kvůli časovému limitu mm, nebudu číst eh, tu zprávu, kterou si všichni teď asi studujete, ale jsou zde klíčové pilíře. Podle mne se příliš zaměřujeme pouze na ropu a na fosilní zdroje a nestačí to k tomu, abychom se dostali ku předu. Máme tady mm, mírnější poptávku po energii, ale nestačí to a nemáme jasné plány v tom, jak být v budoucnosti v Evropě efektivní, jak dosáhnout účinnosti. Vnitřní trh to všichni potřebujeme, jak v oblasti elektřiny, tak také v ostatních oblastech. Ale stále se znovu příliš zaměřujeme pouze na dvě strany, to znamená ne na celý ten energetický balíček, ne na celou rovnici navýšení energetické produkce v EU. Svým způsobem se dostáváme do zvláštního kontextu. Vypadá to, že obnovitelné zdroje energie a účinnost trochu celý obrázek narušují a není úplně jasné, jak se věci mají. Zaměření na plyn a na uran a jadernou energii, to je až dechberoucí. Už je spousta věcí, které můžeme udělat, už jsme se hodně poučili, můžeme vám ukázat čísla k obnovitelným zdrojům energie, k účinnosti, ale je zapotřebí, abychom to aplikovali v praxi a neměli bychom se odchylovat od toho, co můžeme udělat s těmi zdroji, které my máme a s naším průmyslem. Eh, jaderná energie určitě není eh, řešením pro Unii, je to příliš nákladné a představuje to břemeno pro eh, lidstvo na velmi, velmi dlouhou dobu a má to velké dopady. Máme tady riziko proliferaci, jsou obrovské prodlevy u současných technologií, u EPR a díky tomu se v podstatě stávají technologiemi, které vůbec se nám nepomohou ani v tom střednědobém horizontu. A kromě toho nemáme krizi s elektřinou. To znamená, to není to hlavní, o co jde. Máme tady rozhodnutí bývalé komise, což mě překvapuje. A sice umožňujeme zemi, aby zaručila cenu přes 10 liber za megawatt na 35 let a indexovat se začne až v okamžiku, kdy eh, jaderná elektrárna bude online. To znamená, musíme čekat minimálně další desetiletí. Zajímavé jsou ceny. Už se hovořilo o nákladech na infrastrukturu. K těm novým jaderným zařízením, když to porovnáme se současnými tarify za solární energii, a platí to pro eh, čísla ke Spojenému království, pak tam máme onshore a offshore Německo. Eh, tady už platíte mnohem méně, než to, co zaplatíte příští desetiletí za jadernou energii. Oproti jaderné energii máme obnovitelné zdroje energie, které přináší výsledky. Máme zde příklad eh, Německa, rozhodli v podstatě dvakrát, řekli, že už nechtějí jadernou energii, ale potom si řekli, co budeme dělat jiného. Zde vidíte graf, který ukazuje na množství obnovitelných zdrojů energií v tom balíčku, který používá eh, Německo. Vidíte také, o jaká odvětví jde. Vidíte, že ne všechno je růžové, ne všechno je pozitivní. Spousta věcí je zapotřebí udělat například v oblasti dopravy a, a také v otázce účinnosti. Platí to tady i pro Německo. Jaké jsou před námi hlavní výzvy? Nejsou to jenom výzvy, máme zde také řešení. Já bych je stručně prošla. Například eh, víme, že přes veškeré podporné mechanismy tak eh, existují různé iniciativy na regionální úrovni, například eh, tzv. Energy Cities a dohoda starostů Ehm, například 83 měst a různých komunit z různých zemí, například Finsko, Bulharsko, Estonsko. Mm, více než 8 milionů obyvatel se podepsalo pod takzvaný udržitelný akční plán, plány. Ehm, celkové náklady budou asi 8 miliard, ale ponese to velké úspory, a to rychlé úspory, asi 56% u fosilních eh, plynu a kromě toho ještě se vytváří nová pracovní místa. A to je podle mě ta cesta, kterou bychom měli eh, jít a už se tak děje každý den. Já jakožto právnička se snažím pomáhat eh, právě v této oblasti a to už po velmi dlouhou dobu. Já bych říci, že máme dobré dokovací stanice, eh, můžeme zvýšit nebo více využít infrastrukturální fondy, už to je uvedeno v daném dokumentu, ale možná, že je zapotřebí, aby text byl jasnější. Aby bylo jasnější, jak, jaké bude finální znění v případě systému pro udržitelné zdroje energie. Zde jsou příklady úspěšných realizací, například v Polsku na regionální úrovni. Polsko, což je velmi zajímavé, použil zvláštní fond pro zelenější ekonomiku a energii a energetické vstupy. A takových příkladů je více. Zde vidíte, co tento úspěšný program realizoval, například energeticky účinné veřejné budovy, také veřejné osvětlení, které je energeticky účinné, eh, eliminovaly eh, zdroje, které mají emise a tak dále. My vždy eh, obvinujeme Polsko, že je příliš eh, závislé na uhlí, ale vidíte, že tady jsou různé jiné aspekty. A to tež platí také pro Maďarsko. Mají zajímavé projekty, úplně změnili dodávky pro eh, ohřev, používají biomasu, platí to pro poměrně velkou komunitu a ukázalo se, že to pracuje naprosto výborně, že to funguje. Další příklad. Estonsko mají podobný revolvingový fond, Eh, jsou to různé příklady úspěšných realizací, nemohu je projít všechny, ale myslím si, že si je můžete sami přečíst. Je, je jenom zapotřebí to uvést do lepšího kontextu, vyjádřit jim větší uznání na evropské úrovni a pomoci zemím v tom, aby měly lepší strukturu, aby lépe využívali dané zdroje, dané fondy. A myslím si, že prozatím je to z mé strany vše, protože máme nějaký časový limit na projev. Pan předseda, děkuji. Děkuji za eh, zahájení naší diskuze k tomuto tématu. A pan Savdargus, jako vždy, eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto velmi komplexní analýzu situace v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Rád bych poznamenal velmi důležitý aspekt, kterého jste se dotkla – Měli bychom vzít v úvahu v obecné strategii energetické bezpečnosti to, že na místní úrovni je specifický přístup. Energetická bezpečnost by měla být řešena nejen na té nejvyšší politické úrovni, ale také na místní úrovni a vaše připomínky jsou obzvláště důležité. Zmínila jste se o velmi důležitém argumentu za obnovitelné zdroje v porovnání s jinými zdroji energie. Já bych ho rád obrátil a zeptal se, mohla byste nám něco říci o perspektivě obnovitelných zdrojů jako konkurenceschopného zdroje? Jaké jsou šance, jaké kroky by měly být udělány, aby lidé věřili do budoucna, že se obnovitelné zdroje stanou skutečně konkurenceschopným zdrojem energie. Děkuji, pan Karinč. Děkuji. To je velmi zajímavé, co říkáte. Jeden z těch vašich signálů je ten, že jaderná energetika je špatná a obnovitelné zdroje jsou dobré. Uvedla jste příklad z Německa, Podívejte, tato země přechází od té jaderné energie k obnovitelným zdrojům. Ale když se podíváte na to, co se skutečně děje, tak energetické společnosti z Německa přecházejí od jádra k uhlí, jak říkal Claude Turmes. Bohužel to je trochu nešťastné, to je tedy na vás, ale to je ten důsledek odklonu od jaderné energie. Já si myslím, že průmyslové podniky se řídí cenovými signály na trhu. Spojené státy, předličný plyn, Americké energetické společnosti zavírají uhelné elektrárny, otevírají plynové, tržní ceny klesají a evropské společnosti začínají používat více uhlí, takže jsme vytvořili takové legislativní prostředí, které Spojené státy nemají, takže ti se řídí cenovými signály. Já samozřejmě s vámi nechci vést spor, obnovitelné zdroje, to je skvělá věc, ale co myslíte, že by se muselo stát v tomto světě, aby se udržitelné, nebo tedy obnovitelné zdroje skutečně staly konkurenceschopným zdrojem? Pokud se někdo rozhodne přestat používat jádro, přestat používat uhlí a začít používat obnovitelné zdroje, tak aby skutečně byl konkurenceschopný a zachoval si slušnou cenu. Děkuji, pan Ransdorf. Děkuji, pane předsedo. Slyšeli jsme, že jaderné elektrárny nejsou řešením problému energetické bezpečnosti. Pro nás v České republice to je řešení, problému energetické bezpečnosti, protože profil našich řek není vhodný, je příliš nízký, máme omezené zásoby uhlí a máme také problém s obnovitelnými zdroji. Obnovitelné zdroje jsou dobré jako doplňkový zdroj a já bych vždycky podporoval obnovitelné zdroje jako doplňkový zdroj energie. Ale musím říci, že například případě větrné energie, větrné elektrárny, pokud je o cenu energie, produkované elektřiny, o jsou tři a půlkrát dražší než eh, jaderná elektrárna v Temeltíně. Pokud jde o fotovoltaické elektrárny, tak dokonce 13krát dražší, protože naše fotovoltaické panely mohou fungovat pouze 500 hodin ročně. A v případě větrných elektráren 1800 hodin ročně. Takže důkazy z mé země která je pátým vývozcem elektřiny na světě, je odlišné než tedy váš názor. Děkuji. Pan Javor, náš štínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto prezentaci, kterou jste představila jako jediná žena mezi našimi řečníky. Já se chci vrátit k věci, o které hovořil pan Bardy problém infrastruktury. On říkal, že i když obnovitelné zdroje jsou konkurenceschopné s fosilní energií nebo jadernou energií, vzhledem k tomu, že je zde problém infrastruktury, tak je velmi obtížné přestat používat fosilní a jadernou energii, protože veškerá naše infrastruktura je založena na fosilních palivech a slouží také produkci fosilních paliv a jaderné energie. Takže má otázka je, ta naše energetická strategie, která se zaměřuje na dodávky plynu a fosilní energii, místo toho, aby zajistila energetickou bezpečnost dlouhodobého hlediska, spíše Evropu uzavře mnohem více do toho fosilního systému, fosilní infrastruktury. Někdy slyšíme, že je možno investovat do obnovitelných zdrojů energie a do energetické účinnosti, ale kromě toho musíme vynakládat peníze na jaderné elektrárny a dodávky plynu. Takže jak vidíte možnou rovnováhu mezi investicemi do fosilních paliv, jádra a obnovitelných zdrojů je skutečně možné vytvořit evropský energetický systém, který bude vyhovovat také energetické politice, která bude založena na obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti. Je to možné nebo ne? Děkuji. Paní Angelika Niebler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem se přihlásila po té, co tady prohovořil náš kolega naší frakce, a chtěla jsem se zeptat v souvislosti k tomu, co, s tím, co jste řekl, eh, řekla k obnovitelným zdrojům. Já naproto sdílím to, co tady formuloval též můj kolega. A sice, že samozřejmě cena určuje poptávku a e, e, neměli bychom obnovitelné, kdyby u nás nebylo takových masivních subvencí jako v Německu. A to samozřejmě jinak bez těch dotací by to jinak s poptávkou obnovitelných energií vypadalo úplně jinak. My potřebujeme prout elektřinu v Německu a k tomu bych eh, od vás chtěla něco slyšet, protože my ne, nemůžeme zabezpečit výrobu elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů a jsme tudíž odkázáni na uhlí, protože výroba proudu eh, z plynu není. Eh, možná u nás záleží to také na budování možných kapacit ve Francii i v jiných zemích a teď jde o to, E, jak tedy skutečně dospět k, k bezpečnosti zásobování? Ale navzdory všem investicím do výzkumu a investic ještě nemáme žádné možnosti skladování e, energie z obnovitelných zdrojů. A rozhodně toto nestačí zejména pro naši zemi, jako je Německo s tak velkým podílem průmyslu, který je na energii odkázán. E, Mr. Děkuji, pan Zorinho. Muito obrigado, senhor presidente. Queria Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci velice poděkovat paní Fuketové za vynikající přednášku. Potřebujeme jednotný energetický trh, který by byl bezpečný a konkurenceschopný. To je klíčová záležitost. A zároveň na to, aby byl trh bezpečný a konkurenceschopný, musí být tento trh také flexibilní a diverzifikovaný. Všechny technologie jsou důležité a měly by se navzájem kombinovat. Otázka obnovitelných zdrojů a její ceny závisí na kontextu, protože cena fosilních energií je rovněž závislá na kontextu, který vznikl pro vznik vytvoření těchto cen mohu vám říci, že jsem byl několik let odpovědný za energetiku v portugalské vládě a kombinace eolické a vodní energie snižovala průměrnou cenu za energii v Portugalsku Eolickou energii jsme získávali velice lacino, 70 eur na megawatt a potom jsme měli také systém skladování kombinovaný s přehradami takovým způsobem, abychom mohli využít zejména tu Tu větrnou energii, kterou Mm, jsme potřebovali a bylo by to bývalo ještě výhodnější, kdybychom to mohli vyvážet, ale to nešlo. A často tady je otázka nákladů v síti. Mí ehm, kolegové říkají často, že 25 obnovitelných zdrojů vyvolává problémy v síti, ale my jsme vložili do sítí inteligenci Eh, inteligentní technologie a naše sítě stoprocentně mohou eh, vést eh, obnovitelné energie. 100% elektřiny z obnovitelných energií. Ale je třeba vytvořit odpovídající kontext. Závěrečná cena vždy závisí na tomto kontentu, protože cena to není jenom výrobní cena. A proto se chci konkrétně Eh, našeho hosta zeptat, jak vidí ten cíl 15 interkonexe, čili propojitelnosti, tak jak to stanovila Evropská rada a jakým způsobem lze zabezpečit energetickou bezpečnost v Evropě. Jak můžeme k tomu také využít občanskou společnost? Děkuji. Dalším řečníkem je pan Kelly. Děkuji. Uvedla jste pár zajímavých bodů. Především snahu o dekarbonizaci, topení a dopravy. Myslím si, že v následujících letech se na to určitě musíme soustředit. Hodně poslanců se právě zabývá takovými věcmi, jako jsou elektromobily a hybridní vozy. A předpokládám, že velmi brzy budeme mít efektivní vozy za dobrou cenu. A to přinese velkou změnu ohledně toho, kolik vynakládáme na fosilní paliva v dopravě. Pokud je obnovitelné zdroje, tak můj kolega Karinč se zmínil o cenové dostupnosti, to je velmi důležité. Hovořilo se taky o sezónním charakteru. Například v mé zemi je velký odpor, pokud jde o větrné turbíny, kvůli zdraví a také životnímu prostředí. Prostě bez ohledu na vědecké důkazy, tak se na to dívají lidé. A to je věc, kterou musíme řešit. Děkuji. Děkuji. Paní Werner. Já, eh, vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také paní Foketové za vynikající přednášku. U nás ve Spolkové republice Německo je to skutečně tak, že obnovitelné energie dosáhly paritu v cenách a dokonce jsou možná ještě pod tím, když například pomyslím na náklady při likvidaci odpadu z jaderných elektráren, tak by možná se ještě tyto ceny ličily a cena elektřiny za jadernou energii by stoupla, zatímco cena za obnovitelné energie by klesala. Já jsem to pochopila tak, že obnovitelné energie potřebují decentralizovanou strukturu sítě a stará eh, elektrárenská technika sází na ty staré sítě. Ale teď máme problém, že tyto dvě struktury sítí nám běží paralelně vedle sebe. Jak by tady mohlo vypadat vystoupení ve prospěch obnovitelných energií, abychom se také zbavili těch starých eh, fosilních elektráren, těch starých elektráren na uhlí. A ještě něco k tomu, o čem se právě zmínil můj kolega, to je ta interkonektivita, eh, protože obnovitelné energie v celé Evropě by se jistě daly mnohem lépe využívat, kdybychom měli nějakou energetickou unii a konečně pracovali na těch 15% těch eh, interkonektivních míst. Uh, Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Nemyslím si. Takže prosím, vaše odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Já e, začnu dotazem pana zpravodaje a, a také otázkou, která je provázána s těmi cenovými signály. Pokud je o uhlí, tak odpověď na to je snadná. Pokud bychom měli ETS cenu, no, je by to snaží na nějaké dětské párty, kdy eh, děti odměníte, ale nebude to mít žádný dopad na používání uhlí. A já si myslím, že rozhodnutí posledního samitu není dobrým rozhodnutím, pokud je o procesování ETS. A myslím si, že i v oblasti obnovitelných zdrojů energií jsou z toho lidé nešťastní. Pokud jste pozváni na konference eh, kolegů z odvětví plynu, a tam se hovoří o tom, jaký je nejlepší prostředek, abychom dosáhli těch cílů, tak určitě to není uhlí, ale spíše plyn. Energetická bezpečnost Potřebujeme dobrou cenovou strukturu a někteří řečníci, například paní Niebler, a velmi si cením její práce, tak například v Německu pracovala na EG, Je to tak, že my jsme investovali do modernizace naší energetiky, do naší páteře, naší společnosti a už se nám to vrací velkoobchodní ceny díky většímu počtu obnovitelných zdrojů energie, tak to je zajímavé nejen v Německu, ale také jinde, protože ty ceny jsou velmi nízké. A je to zasloužený efekt. Určitě to zajímavé. Kromě toho máme sociální systém v Německu. Chceme mít průmyslovou zemi, ale u některých uživatelů, kteří mají velkou energetickou náročnost, tak jim ulehčujeme a je to určitý kompromis, kterou společ, který společnost dělá. Ale díky tomu potom cena pro jednotlivce je o něco vyšší. Potom ten příplatek na některé ceny, tady opět můžeme zaznamenat pokles, takže i v této oblasti se objevuje fluktuace. K samotným systémům. Já bych neřekla, že zítra už bude vše hotovo. Musíme pracovat společně a doufám, že s vaší pomocí členské státy, s pomocí komise budou členské státy mnohem lépe spolupracovat, než tomu bylo v minulosti. Ten signál, že nemáme nové závazné cíle, je špatným signálem. Přístup na trh. V Německu pokud jde o větrnou energii onshore, tak více než 70 nevyužívá daný mechanismus, ale řeší to přímo na trhu. A to každý měsíc. Potom eh, dopad, který to má na infrastrukturu, lock-in efekt, tak eh, to je součást našeho dědictví. Je zapotřebí ale překonat překážky, ale spousta věcí už byla udělána máme různé zdroje, obnovitelné zdroje energie. A není to až tak složité. Není to žádná velká věda. My pracujeme pro um, komunální dodavatele energie, řešíme to každý den ale e, Německo má situaci dobrou v tom, že mají tu interkonektivitu. Když si vyslechneme to, co se děje ve Španělsku nebo Portugalsku, že e, nemají až tak dobré vztahy s e, Francií, ale tady je zapotřebí, aby zasáhly členské státy, aby opravdu jsme měli propojenost. Mm, je zapotřebí, aby síť byla inteligentnější, abychom měli lepší řešení. Tady je zapotřebí ještě rozvíjet výzkum. Týká se to zejména eh, sektoru mimo elektřinu. Tady je ještě velký prostor pro naši práci. Ale spousta věcí už je hotová. A začíná to naši, u našich klíčových průmyslů, klíčových odvětví, Siemens, další firmy, velcí hráči. Uh, Mm, já myslím, že už celý proces začal. Vy jste, pane Ransdorfe, říkal, že um, pro solární energii, že můžete využít jenom určitý počet hodin, 500, a já si myslím, že to je velmi, dáno velmi zastaralou energii, protože pokud budete inteligentně plánovat, tak ta čísla takto nízká být nemohou. V severním Německu a v Dánsku Mm, jde o více než 900 hodin. Takže někteří lidé vás špatně informují, což mě rozčiluje. Možná, že by to bylo v pořádku před 15 lety, takové to číslo, ale teď ne. Můžeme to potom ještě probrat. Pak infrastruktura. Jako parlament bylo výborné, kdybyste se obrátili na komisi s žádostí, aby provedla analýzu celé otázky, která se týká plynu. Protože si myslím, že e, vidíme spoustu zbytečných špatných investic, které neprospívají ani našim velkým dodavatelům plynu, protože oni potřebují určitý časový rámec, aby mohli přizpůsobit své podnikání Eh, přechází se například eh, k minerálním olejům a tak dále. A ty signály, které vysíláme, a říkáme, že mm, pan Putin nám způsobuje velké problémy a my musíme řešit otázku plynu, ale já si myslím, že ty investice jsou často zbytečné a nepotřebné, zastaralé. Potom ty záložní kapacity. Čím více obnovitelných zdrojů budeme mít v síti, tak ti původní staří dodavatelé nebo dodavatelé původních eh, eh, starých zdrojů energie, tak jsou určitým problémem, protože my už to nepotřebujeme. Potřebujeme dobrou interkonektivitu a potřebujeme inteligentní sítě. A já už eh, tímto skončím svých odpovědí, než mě pan předseda pokárá. Vidím tady červený signál. Zodpověděla jste, prosím, veškeré dotazy, paní Foket? Víceméně ano, ještě dostupnost. Pokud se pamatujete na ten slide, který jsem ukázala v prezentaci, co eh, zaplatíme za Henklebot a jak to je s, eh, s dodávkami offshore, tak eh, vidíme, jak to je s vývojem za posledních 15 let u obnovitelných zdrojů energie a pokud se dostaneme do roku 2024, kdy daná infrastruktura už bude fungovat, tak ty tarify budou ještě nižší. bude méně omezení. Pokud je přechod z jedné infrastruktury do jiné. Možná pokud bych to vyjádřila cynicky, a pokud by můj management ve společnosti přišel s takovýmto dokumentem pro zlepšení bez finanční analýzy, bez uh, analýzou příčin a dopadů, tak si myslím, že bych se musela zamyslet nad tím, zda nemá vyhlásit eh, bankrot. Děkuji paní eh, Foket za vaše odpovědi. Myslím, že nastal čas na schrnutí naší dnešní diskuze. Měli jsme zde pět řečníků, jsou stále přítomní. Já jim za to děkuji a předávám slovo panu zpravodaji. Prosím o vaše shrnutí, prohlášení. Děkuji, pane předsedo. Rád děkuji všem řečníkům, protože slyšení dává nový impuls zprávě, která se připravuje v tomto parlamentu. Dotkli jsme se dnes v prezentacích a v otázkách a odpovědích podle mě všech důležitých oblastí, které pokrývá sdělení komise. To znamená plyn, ropa, jádro, obnovitelné zdroje, energetická účinnost. Já samozřejmě nebudu zacházet do detailu, protože tato témata budou určitě zahrnuta ve zprávě a budeme i nadále pokračovat v diskusi. To není začátek, je to pokračování diskuse v rámci výboru a našeho parlamentu o všech těchto záležitostech. Ale Dnes jsme samozřejmě získali hlubší vhled do problému. Za to bych rád znovu poděkoval všem řečníkům za jejich prezentace. Rád bych uvedl jen pár obecných poznámek. Hovořil jsem o tom už na začátku. Abychom dosáhli skutečné strategie energetické bezpečnosti pro Evropu Nesmí to být strategie na jednu zimu. Nesmí to být jen příprava na další strategii na další zimu. Musí to být dlouhodobá strategie, takže abychom vytvořili tuto dlouhodobou strategii, tak musíme zohlednit všechny technické aspekty, ale druhé ponaučení, které jsme dnes získali, je to, že energetika je odvětví, kde se nemůžeme vyhnout politické situaci, geopolitickým aspektům, celosvětové situace. Diskutovali jsme o všech těchto aspektech. Ať už eh, v oblasti plynu, ropy nebo jádra. Možná takový je život. Když jde o energii, tak jsou tam vždy zdroje politického napětí. Takový je život, takže v zásadě se nemůžeme vyhnout těmto politickým záležitostem a musíme přijmout správná politická rozhodnutí. Nemůžeme se vyhnout politizaci energetické strategie, ale potřebujeme, aby tato strategie byla vystavěna na skutečné technické a ekonomické analýze a také, aby zohledňovala politické pozice a politické cíle. A na závěr k analýze dnešní diskuzi, diskuze bych řekl jen jednu poslední závěrečnou poznámku. Musíme se zaměřit na to, proč vlastně hovoříme o energetické strategii, o strategii energetické bezpečnosti, protože hovoříme o omezování naší závislosti. Evropa je závislá, ale tato závislost ta vzroste, taková je prognoza. A my tady hovoříme o snížení, omezení závislosti, takže my budeme i nadále závislí. Takže co to znamená bezpečnost? Bezpečnost znamená podělit se o břemeno závislosti. Ta závislost sama o sobě není velký problém. Potřebujeme diverzifikovat tuto závislost, nebýt závislý pouze na jednom zdroji, který bude použit zase k politickému vlivu na Evropu. Takže to je vlastně smysl solidarity. musí zde být možnost podělit se o toto břemeno mezi všemi členskými státy bez ohledu na vnitřní či vnější vlivy. Děkuji všem přispěvatelům. Myslím si, že je to opravdu velký impuls a budeme dále pokračovat v diskuzi. Děkuji, jak víte, zahájili jsme svůj energetický trouhelník, nebo začali jsme ho u energetické bezpečnosti, protože si můžeme snadno představit, že větší bezpečnost znamená více možností zachovat si nižší ceny, konkurenceschopné ceny energie. To asi nebude dobrá zpráva pro naše energetické společnosti, ale je to skvělá zpráva pro celé hospodářství, pro naše občany, pro malé a střední podniky a tak dále, pro naše strategii vybřednutí z krize. Takže to je zjevné, to je pouze začátek a diskuse bude pokračovat 3. prosince, kdy budeme diskutovat o naší zprávě o energetické bezpečnostní strategii Evropy. Takže pokračování za měsíc. Já děkuji vám všem za diskusi, ale ještě předtím naši hosté, dva z nich sedí tady za předsednickým stolem, paní Fuke a pan Elinas a tři další, profesor Ugo Bardy, Václav Bartušek a Roba Švedasa, Všichni jsou tady ještě s námi. Já vám velmi děkuji, vám všem za vaše diskuzi, vaše poznámky a já doufám, že se uvidíme v budoucnosti a že i v budoucnosti si budeme vyměňovat názory. Děkuji. And, uh, a ve tři hodiny budeme pokračovat. Takže velmi krátká přestávka. Děkuji.